Mes chers collègues, bonjour. Dobrý den, vážení kolegové. Pojďme se pustit do práce co nejrychleji. Rychle, rychle. Mes chers collègues, les décisions qui ont été... Rozhodnutí eh, koordinátorů eh, přijaté na včerejší večerní schůzce. K tomu byste měli dostat eh, příslušný dokument. Pokud nikdo do poledne nebo do 12.30 neuplatní žádnou námitku, tak budou všechny považovány za schválené. A nyní budeme hlasovat. Já bych chtěla jenom udělat zkoušku hlasovací. Můžete na zkoušku hlasovat. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Pro 35, proti 4, 7 se zdrželo. A máme tedy kvórum na to, aby jsme mohli e, začít hlasování. Nejprve tedy bezpečnostní pravidla Norby pro osobní e, lodě, zpráva paní Ajuto. Kdo je pro? Proti? Paní předsedkyně se omlouvá, musíme hlasovat elektronicky, takže já zahajuji hlasování, končím hlasování. Socialista, ale pozor, mají dva hlasy navíc. Ještě pořád mají jednoho navíc. Tak se dohodněte, prosím, rychle. Pořád ještě jeden je navíc. Teď už to je v pořádku. Takže končím hlasování. 46 pro, jeden proti a já gratuluji paní Ajuta, protože vaše zpráva byla přijata velmi velkou většinou. Pokračujeme a jsme u bodu 13. Registrace osob na palubách osobních lodí. Zase elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase pro 46, proti jeden hlas a bravo paní Bilbao Barandika, vaše zpráva byla velkou většinou přijata. Pokračujeme systémem inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí. Je to zpráva pana Riketa a zase zahajuje hlasování. Elektronicky, prosím. Končím hlasování. A zase stejný výsledek, 46 pro, 1 proti. Bravo, pane Rike. I vaše zpráva byla většinově přijata. Pokračujeme. Máme před sebou uh, uznávání profesních kvalifikací ve vnitrozemské lodní dopravě. Zpráva paní Weissner. Meissner, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Pro 43, proti 3 se zdrželi. I tato zpráva byla eh, přijata a já vám blahopřeji paní Meissner. Pokračujeme usnesením o mnohostraně dohodě o vytvoření společného evropského vzdušného prostoru. Jmenovité eh, hlasování. jmenovité hlasování, tedy elektronické Můžete hlasovat. Omlouvám se, říká paní předsedkyně. Končím hlasování. 43 pro, 3 proti, jeden se zdržel. Zpráva pana Roberta Zila je také přijata a já vám blahopřeji, pane zpravodaj. A teď se dostáváme k Dostáváme k bodu přeshraniční zásilkové služby, je to zpráva paní Anderson. A 79 a 80. Společně kde pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Ale eh, ověříme to elektronicky, tak eh, prosím hlasujte. Končím hlasování. proti 24 pro 19. Takže tyto dva návrhy byly zamítnuty. Číslo 1, na číslo 1, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. Podle mě, ale vy to chcete ověřit. Já jsem to tušila, takže to ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování, jsme u pozměňovací návrhu číslo 1 a byl přijat. Takže jsme dobře udělali, že jsme to ověřili. Kompromis 1. K tomu je ústní poznací návrh od EPP. Má někdo námitky? Někdo nic eh, nenamítá, takže hlasujeme o kompromisu 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Kompromis 1 eh, je přijat. Teď musíme otočit hodně stránek. Jsme na stránce 5. Hlasujeme o kompromisu 7 na stránce 5. Je to jedna stránka, kterou jste měli dostat před okamžikem. Tuto stránka, vypadá to takto. Allez, allez, un peu de silence. Prosím oklid, pokračujeme. Kompromis 7. 68, článek 6b, stránka 5 do vašeho dokumentu. Alors, attendez, attendez, ce n'est que le début de la séance. Prosím vás, jsme teprve na začátku. Jsme na stránce 5 eh, toho vašeho dokumentu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 vrátíme eh, se z článku 6b. Pane Marinesku, ještě jednou, velmi jasně. Hlasujeme o kompromisu 7. Ve vašem dokumentu je to na stránce 15. Alors,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 Hlasovací seznam socialistů, stejně jako hlasovací seznam EPP. To nejsou stejné stránky, tak nemá cenu si to porovnávat. Stejně tak ten můj dokument je trochu jiný, takže to musíme zvládnout i tak. Teď se hlasuje o kompromisu 7. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Chcete to ověřit? Tak, prosím, eh, můžete hlasovat. Končím hlasování. A bylo to přijato. Bylo pro 25 proti 20 hlasů. Maintenant, nous... A teď přejdeme ke kompromisu 9. Kompromis 9. Um, Pour ceux qui ne savent pas où est compromis. Ti z vás, kteří neví, kde to najít, tak je to o dva návrhy za tím, co jsme právě hlasovali teď. Pan Vin van de Kamp. Dear uh, chair lady, Milá paní předsedkyně, frakce strany Lidové minulý týden jsem vám psal dvakrát dva dopisy. Jsem vám napsal, eh, aby se odložilo toto chaotické hlasování. Strana Lidová není připravena pokračovat v hlasování, pokud se stále mění pořadí na tom seznamu a je to celé zcela chaotické. Teď dám slovo panu Ertugovi, svému kolegovi. So, I'm, I'm in an extreme difficult situation. Jsem v neuvěřitelně složité situace. Osobně já bych to podpořil, ale vím, že zpravodaj s tím nesouhlasí, takže nemohu nic rozhodnout a chci to přenechat kolegovi, prosím. Dáme tedy slovo paní zpravodajce a já se hned vrátím k tomu, co říkal pan Vin van de It's a regrettable situation. To je politování hodná situace, ale frakce strany lido, frakce socialistů a všichni my podporujeme kompromisy krom jednoho, takže upřímně řečeno tak zmatené to není, takže myslím, že bychom měli v hlasování pokračovat. I think that you... There. On va pas commencer à ouvrir le débat en plein ne, Prosím vás, eh, rozhodně nebudeme tady diskutovat. Ne, já nechci žádnou debatu. Není pravda, že všechny ostatní kompromisy jsou podporovány. To není pravda. Každá frakce si může udělat svůj hlasovací seznam, jak chce a ne, že paní Andersen určí, jak ostatní budou hlasovat. Za prvé. Za druhé, dnes ráno jsme dostali papírek, jak se pozměnil hlasovací seznam, aniž by byl hlasovací seznam modifikován. Ta poslední verze, kterou jsme dostali, ale ta teď už zase neplatí. Tu jsme dostali včera večer. Já, mě upozornili na seznamu, na, na schůzi zpravodajů, že to prostě nejde, aby to takhle probíhalo, protože hlasování teď není možná a to není ani seznam, to je kniha, takže pokud teď musíme skákat touhle hlasovací uh, knihou, s nějakou cetličkou, kterou jsme ráno dostali do mailu, tak to je procedura, která je pro mě nepřijatelná a proto my jako lidovci od začátku říkáme, že to je dokument, který si zaslouží seriózní přístup a nemyslím si, že můžeme seriózní seriózně hlasovat, když každý nejdřív dlouze hledá, kde se vůbec nachází, tak by bylo rozumnější to udělat koncem srpna nebo v září, až hlasovací seznam bude v pořádku a všechny frakce budou mít šanci to v klidu si probrat. Tahle procedura mezi Štrasburkem a Bruselem předkládat kompromisy, tři verze hlasovacího seznamu a navíc k tomu korektura to tu práci zcela znemožňuje. Je vais donner la parole à monsieur Telička et ensuite... Já dám teď slovo panu Teličkovi a potom eh, rozhodneme, ale hned vám říkám, že každý si může stěžovat na to, jakým způsobem se hlasuje, ale jste dospělí. Máte za to svou vlastní zodpovědnost. okamžiku, kdy se řekne, že se dnes hlasuje, tak se musíte dohodnout mezi sebou. I když mi píšete dopisy o tom, že se něco odkládá, tak se omlouvám. V září máme jiné věci na práci a e, čas na to není. Takže teď dávám slovo panu Teličkovi a potom pokračujeme v hlasování. Děkuji, paní předsedkyně. Tohle je citlivý dokument, politicky eh, citlivý. Buďme upřímní, máme různé názory na různá ustanovení a různé kompromisy a máme různou taktiku. Já, pro mě je taky politování hodné, že došlo k administrativnímu omylu a my jsme teď v docela svízelné situaci, ale začali jsme hlasovat a myslím, že bychom měli pokračovat. Co se týká ALDE, my jsme schopni pokračovat v hlasování. Takže pokračujeme v hlasování a připomínám, že ten hlasovací seznam, jak mi teď právě bylo řečeno, má změny stránek, takže já vždycky je to, to bude možná trochu chaotické, já se za to omlouvám. Bohužel s tím nevím nic dělat, tak se musíme všichni koncentrovat a musíte mě poslouchat. Takže teď se vracíme ke kompromisu 9. Pane Marinesku. Eh, skáčeme z jedné stránky na druhou, to je totální zmatek, tak to přece není možné dělat. Já jsem nikdy tímto způsobem na tomto výboru nehlasoval. Toto vždycky byl eh, vážný, seriózní výbor, to snad eh, nemyslíte vážně. Pane Marinesku, já si rozhodně tady teď nedělám legraci. Já jsem předsedkyně naprosto seriózního výboru a z toho důvodu teď velmi seriózně budeme hlasovat. Já vám chci říct, že stránky jsou přeházené. Říkám to ještě jednou. Ano, můžeme vyjádřit naše politování nad tím, že k tomu došlo, ale já jsem předsedkyně výboru, začali jsme hlasování a to hlasování také dokončíme. Jestli chcete mít více času na to, abych vždycky mohla říci, na které stránce se to nachází, tak prosím, tak to budeme dělat tímto způsobem, ale já Teď nebudu zjišťovat, jak se stalo, že něco je na některé stránce, něco není. Budeme pokračovat v tom hlasování a jsme teď u kompromisu 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 89. Osmdesát devět. Osmdesát devět. Pěkně si to najděte. Viktor ukazuje na ruce 5, takže pro EPP to znamená, že jste na stránce 5. Tak prosím, ještě jednou 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo říkal ověřit? i administrátoři už to dnes říkají, no tak, eh, abych to vedl na správnou míru, nejsou to administrátoři skupin, kteří tady rozhodují o politice, ale pouze poslanci. Ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 89 bylo přijato. Takže pokračujeme. 24. To je to, eh, ten pozměňovací návrh, který hned následuje po 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, eh, ověříme to elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 24 bylo zamítnuto. Pokračujeme 158, který hned pod tím, pod 24, pane Rikete. Kdo je pro 158? proti, kdo se zdržel, 158 byl zamítnut. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme to elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 12. Eh, myslím, že ALDE, eh, u ALDE to vypadalo trochu jinak. Kompromis 8. Sto šedesát osm. Po, po, je to po návrhu 168. Kdo je pro osmičku? Quelle page, Victor, pour le PPE? Viktore, na jaké stránce to má EPP? Už si to všichni našli. Kompromis 8. Kdo je pro? Ne proti. Kdo se zdržel? Já si myslím, že to bylo přijato. Výborně. Takže pokračujeme. Dvanáct. Pozměňovací návrh číslo 12. To je hned po uh, eh, 168. E, takže ta dvanáctka, máte to všichni? Je to na stránce 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže to věříme. Pozměňovací na číslo 12. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Dvanáctka byla zamítnuta. Pokračujeme. IMKO 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Imko 25 bylo zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale radši to ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 26 pro, takže přijato. Pokračujeme. Kompromis 18. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Tento návrh byl přijat. Pokračujeme. Kompromis 3. Souvisí to s návrhem 223. Et pour ce compromis 3. Kdo je pro kompromis 3? Kdo je proti? Přijato. Ale ověříme to. Končím hlasování. Pro 23 proti 21, takže kompromis 3 byl přijat. Pokračujeme v hlasování. Kompromis 20. A co 40? Pozměňovací návrh 40? Kompromis 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. O sedmičce už jsme hlasovali. A teď jsme u kompromisu 30 který odpovídá pozměňovacímu návrhu 23. Kompromis 30. Který odpovídá pozměňovacímu návrhu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že to bylo přijato, ale ověříme to. Takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Kompromis 30 byl přijat. Eh, Poznací návrh číslo 40. Kdo je pro? Budu to říkat pomalej, jestli to nestíháte. Máte kompromis 30 a pod tím je pozměňovací návrh číslo 40, o kterém teď hlasujeme. 40. Našli jste to všichni? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Takže můžete hlasovat. Končím hlasování. Plo, pro 27, 18 proti, takže 40 byla přijata. Kompromis 3 již byl přijat. A teď jsme u kompromisu 21. Našli jste to? Našli to všichni? Výborně. Kdo je pro? A proti? Drželi se? Kompromis 21 byl přijat. Pokračujeme. A jsme u kompromisu 4. Kdo je proti? Kdo je pro, kdo je proti? Pan Vin van de Kamp. Jste pro nebo proti? Tak, pokusíme se to nějak překonat. Jestli budete pokračovat, my přestáváme hlasovat. Teď už hlasovací seznam je naprosto v pořádku. Myslím, že jsme překonali to nejhorší. Takže teď půjdeme přesně tak, jak to tady je. A pokračujeme kompromisem 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? kompromis 4 byl přijat. A jsme o 15, kompromis 15. Kdo je pro? Kompromis 15. Prosím. Qui est contre? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 15 byl přijat. Kompromis 22. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 22 eh, byl přijat. Kompromis 8 už jsme přijali. A teď jsme u kompromisu 5. Kompromis 5. Kdo je pro? Viktore, eh, pro EPP to má na které stránce? 26 prý. Na stránce 26. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Myslím, že to bylo přijato, ale radši to ověříme, takže můžete hlasovat. Končím hlasování. A teď 23 pro, 21 proti. Přijato. Takže pokračujeme. Kompromis 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 23. Přijato. Pokračujeme. Kompromis 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Pokračujeme. Kompromis 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 24 bylo přijato. Kompromis 6, pardon, 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 26 byl přijat. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Kompromis 6 byl zamítnut. Pokračujeme. Protože kompromis 6 nebyl přijat, tak musíme hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, které tady jsou. A bude se hlasovat o všech, které jsou totožné, kde jde o vypuštění

A přejdeme hned ke kompromisu 27. Kompromis 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Kompromis 27 byl přijat. Kompromis 16. Kdo je pro? proti, drželi se, kompromis 16 je přijat. Kompromis 9, ten už byl přijat. Tudíž eh, pokračujeme s kompromisem 29. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo pro. Ale chtěli byste, aby, chtěl jste, abychom to zkontrolovali? Bylo to e, schváleno. Budeme tedy pokračovat. IMKO 22. Pro, proti. Není to jasné? Máme, takže kdo je pro IMKO 22? Proti. Zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, drželi se. Kompromis 10 byl přijat. Kompromis 30, kdo je pro? Ne, tohle už jsme vlastně dělali a přijali. Čímž se ne, ale my už jsme to ověřovali už jsme ho prohlasovali a ověřovali. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Jedenáctý kompromis schválen. Kompromis 13. Pro vás by to byl pozměňovací návrh 90. Tak kdo je pro? Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, myslím si, že to bylo přijato, nicméně ověříme. Zahajuji hlasování. na eh, stránce, kterou mají k dispozici tlumočnice, je to nahoře eh, na stránce 60. Vážení kolegové, hlasujeme. Vím, že je to eh, trošičku úmorné, ale jsme inteligentní lidé. Pozměňovací návrh 90. Končím hlasování. 23 pro, 22 proti, čili tento pozměňovací návrh byl přijat. Další je 88 pro, proti, zdrželi se. 88 byl eh, odmítnout úplně návrh 3. Kdo je pro, proti? Zdrželi se? Byl schválen pozměňovací návrh 3. Pozměňovací 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. To nebylo jasné. Zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 4. Končím hlasování. Přijat. Pět, pozměňovací návrh pět, kdo je pro? Proti, zdrželi se? Přijat. Čímž se dostáváme ke kompromisu 13. Kdo je pro? pro kdo je pro? Opakuje paní předsedkyně, kdo je proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 7 pro, proti. Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Tento kompromis 14 přijat. Pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že tento pozměňovací nebyl schválen, ale pro jistotu eh, ověřujeme 100, pozměňovací návrh 100. Končím hlasování. Ano, byl přijat. Imko 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Je to na stránce 60. Imko 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kom- pozměňovací návrh 109. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 18. Kdo je pro, proti, zdrželi se? Tento kompromis 18 byl schválen. E, e, pozměňovací návrh 119 pro proti zdrželi se. Nebylo to jasné čili 119 budeme ověřovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Pozměvací návrh 119 byl přijat. Imko 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Eh, bylo to těsné, tak zahajuji elektronické hlasování a končím elektronické hlasování. Schváleno. IMKO 13. Teď pozměňovací rok 133. Kdo je pro? Proti? Drželi se? 133 schválená, 28 pro, proti? Zdrželi se? Přijato. Imko 20. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Imko 20. Přijato. se návrh 27. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. E, přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Kompromis 31 schválen. A tím jsme hotovi. Výborná práce, vážení kolegové. Seznam pozměvacích návrhů. Teď ale budeme už mít konečné hlasování. Zahajuji toto závěrečné hlasování, končím hlasování. No. Výsledek hlasování je takový, že zpráva byla nikoli přijata, ale zamítnuta. V návaznosti na to Eh, zkrátka, eh, budete si to muset ověřit ještě s paní zpravodajkou. Děkuji. Vážení kolegové, eh, to nám dokazuje, že politika je obtížná, ale zase kdyby nebyla obtížná, neměla by smysl. Proto jsem prostě ve vašich rukou a budeme to klidně doskoušet zase na podzim. Já bych jenom chtěla říci, že je to opravdu smůla, že určité reakční eh, prvky tady eh, zapracovali proti zájmům spotřebitelů malých a středních podniků a ve prospěch velkého biznesu, ale jsme tam, kde hod jsme a já ochotně s tím budu pokračovat na podzim. Vážení kolegové, pan Faber, myslím, že eh, můžete klidně, nemusíte na mě křičet, když si chcete vzít slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že paní zpravodajka udělala všechno pro to, abychom nedosáhli široké podpory. A tohle je teď výsledek a nějakým způsobem podsouvat, že ti, kdo nepodpořili tuto zprávu, pracují pro velkoprůmysl, je nepřijatelné. My pracujeme pro spotřebitele a co dělá ona? Ona se snaží, aby nová konkurence nevznikala, aby nová konkurence byla zahlcena byrokracií. Ona se stará, aby monopolisti zůstali monopolisty a my jako spořitelé neměli, jak my spotřebitelé neměli možnost volby. A to je důvod, proč jsme to museli odmítnout. Écoutez, monsieur vous avez une minute. Après, je vais suspendre. Děkuji, pane Teličko, máte teď minutu. Pak bude dvouminutová přestávka, abychom se všichni trochu uklidnili. Prosím, pane Teličko. To emoce z žádné strany nejsou vůbec užitečné. My, kdo jsme si tím procesem prošli, víme, jak to bylo těžké. A takováto vzájemná obvinování nejsou dobrou investicí do podzimního úsilí, proto bych prosil paní předsedkyni, aby přerušila diskusi s tím, že budeme pokračovat na podzim. A za Albe bych eh, prosil o trochu konstruktivnější přístup z některých stran. Pak si myslím, bychom to zvládli. Děkuji vám, pane Teličko tím e, končím e, vše, co jsme měli na hlasovacím seznamu. Pan Vandeka. Paní předsedkyně, já jsem minulý týden vás třikrát varoval před tímto průběhem a vy jste mi nechtěla naslouchat. Beru to na vědomí, Jak pan Marinesku řekl, opravdu to byl postup, který není důstojný výboru pro dopravu. A já bych při příštím zasedání koordinátorů, možná už dneska večer, rád, aby došlo k evaluaci tohoto, hlasedání, tohoto hlasování a vyslovuji se proto, aby ta zpráva byla dána jinému zpravodaji, protože to je uh, opravdu veliká škoda a jako parlament je to v podstatě pro nás nepřijatelné. Abych citoval Junkra, bylo to směšné. Milí kolegové, děkuji, že jste se chopili slovo. Nikomu dalšímu slovo už neudělím. Nebudu už udělovat dále slovo a vyčkáme příchodu paní ministrině. Takže já si nemyslím, že to bylo korektní a říkám to ve zcela přátelském duchu. Když prohrajete zprávu, tak by se to nemělo brát na vědomí s potěšením. Jsme ve výboru, kdy stojíme o spolupráci, o důstojnou spolupráci. Každý může převzít odpovědnost za to, že zpráva neuspěje. To ano. A teď k metodě. Připomínám, není to frakce, kdo by rozhodoval o tom, jestli se rozhodnutí odloží nebo ne. Ne, to jde o většiny. Tak, druhá věc, paní zpravodajko. Teď se asi sejdete se stínovými zpravodaji, abychom v, na podzim našli nějaké řešení, dostali se z této situace ven a vyřešili to. Promiňte? Je mi líto, pan van Dálen. Minuta, dám vám slovo na minutu. Na minutu protože pak budu muset přerušit a přivítat hosty. Prosím, pan Dálen. Děkuji, paní předsedkyně. Mám technickou připomínku, pak bude asi paní ministrně muset chvilku počkat. Já už jsem devět let v tomhle výboru a něco takového se mi ještě nestalo. To jsem ještě nezažil. Uh, tak strašné chaotické hlasování s hlasovacím seznamem předloženým na poslední chvíli, kde se skáče sem a tam. To prostě nejde. To se nebude řešit s koordinátory. My jsme rozhodující orgán. Toto gremium přijímá rozhodnutí. Tady se rozhoduje, jak budeme postupovat dál. A to tedy znamená, že to teď musíme přerušit a klíčové osobnosti frakcí se musí poradit a pak se předloží návrh. Tedy za prvé potřebujeme jiného zpravodaje, protože tato zpráva této zpravodajky byla zamítnuta a musíme v září začít úplně ponovu. Opravdu se stydím za tenhle chaos. Opravdu jsem něco takového ještě nezažil. Ani tady, v tomhle výboru, ani jinde. Něco takového se prostě už nesmí uh, opakovat. Já bych rád ještě dnes měl řádný návrh o tom, jak budeme dál postupovat. Opravdu je to ostudné, co jsme tady předvedli. K tomuto návrhu chcete tedy nového zpravodaje. Je to na nás, abychom se rozhodli. Musíme se sejít, buď šéfové a já bych nejradši, aby se nejdřív setkala zpravodajka se stínovými zpravodaji, protože spoustu práce tady už bylo odvedeno, je zatím týdny práce a není odpovědností sekretariátu nebo někoho jiného. Ne, je to kolektivní odpovědnost. To, když říkáte, že zažíváte něco takového poprvé, no tak je to kolektivní chyba. Já neakceptuji, aby se ta odpovědnost přehazovala na nějaké jednotlivce. Kolektivně neseme odpovědnost. Teď přerušuji schůzi a vyzvednu hosty. Děkuji. chers collègues, vous allez... Vážení kolegové, budeme pokračovat v naše, naší schůzi. Doufám, že to teď bude mnohem příjemnější než před okamžikem. Já mám tu eh, čest a také tu to potěšení přivítat tady paní eh, Simpson. Vítáme na schůzi našeho výboru pro dopravu. Estonsko se ujalo předsednictví od 1. července s velkými ambicemi, aby řídilo Evropskou unii velmi obtížným obdobím. Ale vy jste se toho ujala s velkým nadšením, velmi dynamicky. A také jste vyjádřila ochotu vyslechnout si různé eh, postoje a různé názory k tématům, která my řešíme tady na výboru pro dopravu. Vy máte jako estonské předsednictví řadu priorit, eh, některé z nich se týkají oblasti dopravy a cestovního ruchu a kromě toho také vaším, vaší hlavní prioritou je eh, digitalizace naší eh, společnosti. To mě velmi leží na srdci, takže já vám chci popřát hodně úspěchu během vašeho předsednictví. My vás v tom budeme určitě podporovat a já věřím, že teď chcete nám poreferovat o vašich hlavních osobních prioritách. Máte asi 20 minut. Madam Chair, Vážená paní předsedkyně, vážená Karimo Modely, vážení členové výboru pro dopravu a turistiku, dámy a pánové, velice vám děkuji za tuto příležitost, abychom uspořádali tuto výměnu názoru dnes. Domnívám se, že je to vynikající příležitost, abychom se mohli dohodnout o společných prioritách pro Radu a parlament na příštích šest měsíců a dokonce i dále. Ráda bych eh, nejprve poblahopřála jak malckému předsednictví, tak i vám, vážení europoslanci, k úspěchu za posledních šest měsíců. Hlavně byla odvedena velká práce v, nám, v, na, v oblasti námořní a vnitrozemské vodní dopravy. A také vám chci blahopřát k dohodám uzavřených Černoch. Nejprve bych chtěla vyjádřit upřímnou vděčnost za příjemnou výměnu názoru, kterou jsme už uspořádali s členy tohoto výboru. Bylo to jak v Talinu, tak i zde v Bruselu. A bylo mi velkou ctí, že se mnohé z vás mohla uvítat v Talinu a domnívám se, že to byla opravdu vysoce úspěšná návštěva. Ráda bych zdůraznila, že estonské předsednictví je odhodláno úzce spolupracovat s váženými členy Evropského parlamentu i v budoucnosti. Jsem přesvědčena, že je důležité, abychom učinili dopravu bezpečnější, dostupnější a ekologicky přátelštější a zároveň musíme zlepšovat dopravní spojení a snižovat náklady na dopravu. To bude prospěšné jak pro občany, tak i pro eh, podniky v Evropské unii. Evropské předsednictví má za cíl dosáhnout konkurenčního a udržitelného evropského dopravního systému. Nyní bych se vyjádřila k našim prioritám a cílím na dalšího půl roku. Nejprve bych něco řekla o silniční dopravě a o balíčku o mobilitě, na který už dlouho čekáme. Tento balíček je jednou z nejdůležitějších dopravních iniciativ tohoto legislativního období. Jak rada, tak i parlament se musí maximálně snažit, aby tuto věc pohnuli vpřed. Mohu potvrdit, že silniční iniciativy jsou prioritou pro všechny partnery našeho tria, což je Estonsko, Bulharsko a Rakousko, a že jsme odhodláni usilovně pracovat. Rovněž jsem zaznamenala přání eh, pana komisaře Buře a vážených členů této sněmovny dosáhnout dohody o balíčku ještě v rámci tohoto legislativního cyklu, tedy do května 2019. Balíček o mobilitě je dalekosáhlá souprava iniciativ. Dlouhodobé výhody těchto opatření eh, se budou týkat zdaleka nejenom dopravní dopravy, protože to bude znamenat podporu pro tvorbu eh, při, pracovních příležitostí pro další růst, upevní to také sociální spravedlnost, rozšíří to možnost volby pro spotřebitele a Evropa se tak dostane na cestu k nulovým emisím. Silniční doprava také sehrává důležitou úlohu ve fungování evropského jednotného trhu a je důležitá pro eh, pracovní příležitosti a růst v evropské ekonomice. Jak my všichni víme, víme, tento balíček se stává z mnoha záležitostí a kdybychom je diskutovali najednou, nepokročili bychom u ničeho. Proto Evropské předsednictví v dobré schodě s radou bude prioritizovat tyto záležitosti, bude se zaměřovat na přístup k silničnímu trhu a k profesi dopravců a také se bude zabývat sociálními pravidly týkající se řidičů. Jsou to dva pilíře, které jsou propojeny a proto se budou zároveň jednat. Ale nebudeme pomíjet ani diskusy ohledně spoplatňování optimální používání silnic. Plně si uvědomujeme, že jsou tady rozdílná pozice členských států, zejména pokud se týká sociálních pravidel a e, přístupu k trhu. Tyto diskuse budou jistě komplikované, ale to není v Evropské unii nic neobvyklého. My chceme být upřímnými pro zprostředkovateli a najít e, společná řešení. Evropské předsednictví se těší, že bude hledat evropská řešení pro silniční dopravní trh trh. Potřebujeme společná prosaditelná pravidla, kdo může se účastnit silničního trhu a za jakých podmínek. Je jasné, že nelegální praxe, jako jsou takzvané eh, firmy typu poštovní schránky, nás všechny znepokojují. Sociální záruky pro řidiče jsou stejně důležité, ale tato pravidla musí být zároveň evropská a neměla by v praxi dále uzavírat vnitřní trh a nebo představovat nadměrné administrativní břemeno. Musíme usilovat o více digitální řešení, aby se využívala více v, v podobě elektronických dokumentů v silniční dopravě, tak aby trh byl efektivnější, modernější a aby se pravidla snáze prosazovala. Doufáme, že všechny strany budou přistupovat k jednáním konstruktivně ve snaze najít řešení, které by podpořilo fungující vnitřní trh, ale které by zároveň zajistilo spravedlivé sociální podmínky podmínky pro pracovníky. A proto nám jde o významný pokrok a zprávu o tomto pokroku ohledně trhu o sociálním pilíři a, a plánu, abychom mohli uspořádat politickou debatu o spoplatnění silnic 5. prosince na zasedání Rady pro dopravu. E, pak e, kvalifikace profesionální řidiči neboli takzvaná e, směrnice CPC. Sice je to věc víceméně technického rázu, ale myslím si, že je důležitá, protože se zabývá vyplývá několika nedostatky bezpečnosti silnic a mobilitě a kvalitě pracovních sil. E, na základě přijetí našeho návrhu, což má být v říjnu, estonské předsednictví je ochotno zahájit vyjednávání mezi radou parlamentem. Navíc Evropské předsednictví doufá, že zahájí diskuse v radě ohledně nařízení o právech cestujících v železniční dopravě. A tady se budeme snažit o maximální pokrok. Je to totiž důležitá věc pro naše občany. Za druhé, dámy a pánové, jak už jsem řekla, naším cílem je učinit krok ve směru digitálnější Evropy. To též platí o odvětví dopravy. Naším cílem je snažit se vyloučit překážky a dosáhnout hladkého a efektivnějšího dopravního systému v Evropě prostřednictvím digitálních řešení. Estonské prostřednictví zpracuje eh, na soupravě eh, závěrů rady, které by měly být také přijaty na radě v prosince. V tomto ohledu také vidíme důležitost směrnice ITS, i když je to drobnější záležitost, je to důležitý rámec pro další vývoj eh, řešení v oblasti inteligentních dopravních systémů a proto bychom se rádi rychle o tom dohodli. Eh, co pokud je o digitální program, digitální agendu, pak eh, komisař Vůč a já také vyzveme zúčastněné zainteresované strany, vy, komisařku Bulc a mm, e, zainteresované strany v Talině, v, v listopadu na digitálních dopravních dnech a budeme rádi, když tam budou také zástupci tohoto výboru. Eh, teď letecká doprava. Velice důležitá vyjednávání s parlamentem se stýkají eh, v základního eh, nařízení o Evropské agentuře pro bezpečnost letecké dopravy. Tady by dohoda měla být dosažena do konce listopadu. Je to velice důležitá záležitost. Celá oblast letecké dopravy je důležitá proto je to pro nás eh, eh, priorita. Doufáme, že dosáhneme značného pokroku. Nový návrh na eh, zajištění konkurenční schopnosti ve letecké dopravě je další důležitou záležitostí, která utváří budoucnost evropského leteckého trhu. Současné nařízení se příliš neosvědčilo v praxi a nezajišťuje efektivní ochranu leteckých dopravců proti unfair, nekalým praktikám ze strany třetích států a jejich entit. A abychom dosáhli vysoké úrovně propojenosti a abychom mohli podporovat eh, spravedlivou konferenci konkurenci a jasné eh, podmínky pro všechny, potřebujeme rozvíjet letecký eh, trh a proto budeme pracovat na návrhu a chceme dosáhnout dokonce estonského předsednictví významného významného úspěchu. Navíc bych chtěla poukázat na otázku leteckého propojení eh, v Evropě. A to chceme zlepšit za naše předsednictví. Já jsem vám velice vděčná, že jste aktivní a doufáme, že komise už navrhne také index eh, propojení a to by mělo na podzim nám umožnilo také to projednat a budu velice ráda, když eh, budeme spolu s vámi diskutovat, jak zlepšit eh, propojení leteckou dopravou v rámci Evropské unie. Dále, námořní doprava. Jak už jsem řekla na začátku, malčtí kolegové odvedli vynikající práci právě na námořních záležitostech a proto tady budeme pracovat poměrně omezeně. Předpokládáme, že tady bude návrh komise, ohledně eh, zařízení směrnice pro přijímací záchytná zařízení v přístavech. Mělo by to být v říjnu a doufáme, že na základě diskuse mezi členskými státy dojde k maximálnímu pokroku. Emise z námořní dopravy jsou velice důležité vzhledem k nedávným diskusím v Londýně, které vedla Mezinárodní námořní organizace. A také chceme plně dodržovat pařížskou dohodu. Estonské předsednictví má v úmyslu spolupracovat s členskými státy Evropskou Evropskou komisí, tak aby se dosáhlo značného eh, pokroku v rámci Mezinárodní námořní organizace. Vážení členové Teď ještě nakonec několik slov o opatřeních pro financování infrastruktury. Jak už jsem zmínila v souvislosti s prioritami letecké dopravy, chceme zdůrazňovat význam propojenosti mezi všemi regiony v Evropě. Tady potřebujeme vysoce kvalitní infrastrukturu, jako je síť TNT. Naším cílem je udělat jakousi inventarizaci implementace sítě TNT, aspoň dosud, jak tomu dosáhlo, a také eh, na základě výsledků revize eh, eh, nástroje pro provedení Evropy uprostřed období. Také chceme dále učinit krok a zahájit diskuse k budoucímu rámci investic na transevropské sítě. I tady budu osobně velice vděčná za vaše příspěvky do diskusí a jestli nám to pomůže, abychom úspěšně úspěšně argumentovali ve prospěch investic do infrastruktury pro další více leté finanční období. Také eh, chceme přijmout závěry rady k této záležitosti na radě 5. prosince. V souvislosti s těmito diskusemi budeme organizovat ve spolupráci s komisí konferenci o propojení Evropy. Bude to v Talinu 21. a 22. Ehm, září a komisařka Bulcová a já se velice těšíme, že tam budou i zástupci vašeho výboru. Tady eh, revize nařízení Omnibus, což znamená vytvoření eh, eh, blendingového nástroje CEF, to je také důležité. Měl by to být jeden z nových nástrojů, který by vyplnil finanční mezeru v dopravním sektoru a proto doufáme, že se to rychle uzavře. Teď poštovní služby. Chceme i nadále pracovat na eh, přeshraničním dodáváním eh, balíku a chceme co nejrychleji zahájit jednání, jakmile vy budete k tomu připraveni a doufáme, že tato jednání jednání se dokončí do konce tohoto roku. Jak vidím, i vaše naděje jsou velké. Chtěla bych vás také upozornit na význam turismus, protože ten je propojen s mnoha záležitostmi programu dopravy. Uvědomujeme si, že uskutečnění strategie jednotného trhu a digitálního jednotného trhu bude mít obrovský dopad na turistiku v Evropě. Proto chceme spolupracovat úzce s komisí a s parlamentem v nadcházejících měsících. Uvědomujeme si význam iniciativ, které už byly na evropské úrovni podniknuty abychom podporovali nebo propagovali Evropu jako vedoucí destinaci pro turistiku, jako jsou investice do odvětví a kvalifikací a eh, pak je to také eh, rok turistiky mezi EU a Čínou v roce 2018. Doufáme také, že budeme podporovat diskuse eh, v rámci organizace turistiky UNVTO o ochraně turistů a rad a povinností poskytovatelů turistických služeb a chceme také podepsat chartu o kolaborativní ekonomice v ohledně krátkodobého o ubytování. Eh, bude to v rámci Rady pro konkurenci 30. listopadu 16. Fórum pro evropskou turistiku se bude konat 18. 19. října 19, 2017 v souvislosti s komisí a budeme se zabývat digitální inovací, konektivitou, intermodalitou, udržitelností, bezpečností a velice se těšíme, že tam bude mnoho europoslanců. Dále, abych to uzavřela, bych chtěla vám všem velice poděkovat za pozornost a vyjádřit přesvědčení, že nadcházející půlrok eh, bude úspěšnou cestou prostřednictvím konstruktivního dialogu. Evropský parlament je zcela zásadně významným partnerem pro předsednictví v Radě. Velice se těšíme na úzkou spolupráci s vámi, abychom dosáhli maximálního pokroku. Děkuji a samozřejmě očekávám vaše dotazy. Já vám děkuji, paní ministrině. Děkuji vám, paní ministrině. My eh, máme hodně těch priorit eh, společných. My je považujeme za důležité a jsme připraveni eh, je společně s vámi řešit. Samozřejmě to vyjádření co nejdříve, které tady zaznělo, se týká všech textů, tedy legislativních návrhů, včetně toho, kterého jste zmiňovala vy. o službách a teď dáme slovo koordinátorům, každému na dvě minuty a potom dalším mluvčím za jednotlivé skupiny na jednu minutu, abyste potom ještě měla dostatek času a mohla na jejich otázky eh, reagovat. Pan Vin van de Kamp má slovo. Eh, Velmi vám děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, paní ministrině, tady u nás ve výboru pro dopravu. Vítám vás i jménem frakce strany Lidové. Už jsme měli příležitost se setkat 21. května tohoto roku. To bylo jako výbor pro dopravu jsme se totiž eh, podívali na projekt Rea Baltica. Musím říct, že na mě Estonsko velice zapůsobilo, hlavně v oblasti digitalizace vaší země. Já jsem sice předtím věděl, že Estonsko hodně pokročilo v digitalizaci, ale jak moc pokročilo, to jsem nevěděl. Už jenom talinské letiště na mě velmi zapůsobilo. Mám čtyři otázky. Za prvé balíček mobility. Vnímáte to jako balíček a jak budou pracovat pracovní skupiny? Budou pracovní skupiny rady to dělat eh, postupně, jedno za druhým, nebo začnou všechny trialogy za vašeho předsednictví? Jakou máte konkrétní představu o tomto plánu? Potom Brexit. O tom jsem nic neslyšel, ale možná jsem nedával pozor. Jednání o Brexitu běží, ale jsou v této souvislosti i praktické úvahy, jako třeba rezervace v čártrových letadlech, třeba tují na to bude potřebovat 18 měsíců. Jak k tomu přistoupíte? V souvislosti s EASou jsem bedlivě naslouchal, kolega Marinesku se uh, usmíval, tedy v listopadu se to ukončí, to je samozřejmě věc, kterou můžeme přivítat a potom jednání v víceletém finančním rámci a o prostředcích na dopravu. Jak to konkrétně budete dělat? Děkuji. Děkuji, pane Van Denkampe. Pan Ertuk má slovo. Srdečně vás vítám, paní ministrině, i za frakci socialistů. To je hezké, že jste přišla a přejeme vám hodně úspěchů v příštích šesti měsících a samozřejmě, že vás budeme podporovat, kde budeme moci. Myslím, že to téma digitalizace kolega Van de Kamp už zmínil. Tady se EU může od Estonska hodně naučit, protože v uplynulých letech vy jste natolik digitalizovali, že patříte k špičce v EU. Pár věc k takzvanému balíčku, pár věcí k takzvanému balíčku mobility. Také bych si chtěl zeptat, v druhé polovině tohoto roku Evropská komise ohlásila, že přijde druhá část toho balíčku, ať už to budou alternativní paliva nebo jiné legislativní návrhy. Uh, Budete k tomu ve své práci přihlížet, protože máte přijít docela pozdě, říjen, listopad, to je docela velká výzva i logisticky to zvládnout. Jak k tomu chcete přistoupit, pokud vůbec nějak? A za dru- další, když se podíváme na obsah směrnice o eurovinětě, eh, mohli to říct jako německý poslanec, tady je srážka dvou světů. Jaká je tedy správná evropská strategie podle jednotného standardu, zatímco v Německu dnes bohužel to jde směrem s pomocí Evropské komise, a to tady chci ještě znovu skritizovat směrem k řešení vynětou, to znamená zcela proti tomu evropskému přístupu, jak to chcete nějak dát dohromady. A na závěr rád bych věděl, na co se chce soustředit estonské předsednictví v souvislosti s Brexitem, jak k tomu chcete přistoupit. Jedno je totiž jasné, že Spojené království se už strategicky snaží vyhledat nejlepší věci, vyvázat jednání o leteckém provozu. Já bych byl proti, ale jak se k tomu staví vaše předsednictví? Děkuji. Yes, thank you very much. Děkuji, pan Zíle. Děkuji a buďte srdečně vítána. Já jsem byla také tenkrát v Palinu v květnu, tak dovolte, abych jménem EKR vám nejdřív popřál, abyste dosáhli splnění svého programu, který jste právě vylíčila. Hlavně ten T a digitální záležitosti a také další eh, body, o kterých jste informovala na neformální schůzce. Dvě věci. Za prvé balíček mobility. Jak už to tady zaznělo, jak chcete eh, komunikovat. Jak jsem vyrozuměla z vašeho úvodu, vy byste rádi měli přístup na trhu a další a, a dva separátní dokumenty co mě by se nelíbilo ani v radě, ani v parlamentu, tak že používáme sociální pravidla jako argumenty proti jednotnému trhu v oblasti silniční dopravy a přístupu. Já jsem velice ráda, že rád, pardon, rád, že jste tohle důležitou věc zmínila. A všechny ostatní části balíčku se dají využít jako protekcionistická opatření a my jako EKR to nevidíme rádi. Potom budoucí investice do konektivity z finančního pohledu, pohledu víceletého finančního rámce. Naše pozice je vždycky byla, že musíme pokračovat v Connecting Europe Facility, tedy e, propojení Evropy. To je pro dopravní projekty zcela zásadní a týká se to všech principů kohezní fondy, spolufinancování a tak dále těch eh, x procent eh, podílu na nákladech projektu. Myslím, že nástroje propojení Evropy by měly být zachovány a mělo by se to týkat i dopravy. Takže hodně úspěchů vám přeju a děkuji. Merci beaucoup, monsieur Děkuji. Pan Telička. Děkuji, mám jen dvě minuty, takže budu stručný. Přeji vám hodně štěstí. Pamatuju se, když jsem býval v Koreperu a v radě, říkalo se, dosáhlo se značného pokroku, ale tak, jak já jsem teď četl tu, ty informace, tak nevidím ani ten zásadní eh, pokrok, vidím fragmentaci, vidím spoustu výmluv a omluv. Tedy mé zkušenosti eh, při čtení téhle zprávy ukazují, že vy jste předsednictví, které eh, hovoří formálním jazykem. Co my eh, vidíme, máme, přiznávám to, máme problémy se sociálními právy, ale to nemůže být omluva nebo výmluva v protekcionismu na jednotném trhu. My potřebujeme sociální balíček, ale potřebujeme opravdu uh, posílit jednotný trh, rozvíjet ho dál a tak já vnímám balíček mobility. Dovolte, abych zdůraznil jednu věc. Budeme úspěšní, pokud se podaří v radě i v parlamentu přistupovat k tomu komplexně a udržet to jako balíček. Pokud ne, tak se to rozpadne a my neuspějeme. Co se týká několika krátkých otázek, za prvé očekávám, že to taky vidíte stejně komplexně. Za druhé, co se týká něčeho, co byste opravdu chtěli dosáhnout, co k čemu chceme mířit, co podpořit. Za třetí, jak eh, vidět eh, revizi 868. Vidíte tam nějaké eh, problémy? A ještě dvě poznámky se vidím, že to přijde na přes rok, ale jaké dědictví byste chtěli předat svým nástupcům? A poslední poznámka balíčky. To je spíš apel na nás. Měli bychom být konstruktivnější. Pokud budeme, tak to zvládneme. Dejme se do toho a doufáme, že vám usnadníme práci tak, aby i vy jste byli úspěšní. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Pan Kramer. Děkuji, vítám vás u nás ve výboru a jménem frakce Zelených vám přeji hodně úspěchů v příštích měsících ve vašem předsednictví. I my jsme se setkali v Talinu. K digitalizaci a silničnímu balíčku to patří dohromady, ale digitalizace u silničního balíčku nehraje velkou roli, protože každý nákladák má tachograf, vidíme, kudy jede, vidíme, zda je v zahraničí, není. Kdybychom to měli, byla by vyřešena sociální otázka. Měli jsme tady eh, rumunského řidiče, který 8 měsíců jezdil po Francii, Nizozemí, Německo a 8 měsíců se nedostal domů, spal v kamionu. No to je moderní otroctví. To by bylo ideální řešení, kdyby se to propojilo s digitalizací. Od roku 2019 má přijít digitální takograf pro nová vozidla a do vybavování těch starých 2000 34, to znamená dlouhá léta se sociální projekt bude vyostřovat, ne řešit. Jak to vidíte se svými zkušenostmi digitaliz- s digitalizací v Estonsku? Letecká doprava, nebudu když se podívám, eh, tak je to neférová konkurence, protože tam je jiné zdanění leteckého paliva, ale 50% letišť v Evropě je v mínusu. Ale když je kolejová doprava deficitní, no tak se to prostě zastaví. To je nepoměr a tady bychom měli mít alespoň rovnou konkurenci. Eh, námořní doprava, těžký olej, to je eh, vlastně mimo, zvláštní speciální odpad, a bylo sníženo jejich podíl na žádná celá 5%, ale lodi, které na to jezdí, jsou 500krát škodlivější než dýzlová auta. Vlastně by se ten těžký olej měl prostě zakázat, máme-li dosáhnout svých klimatických cílů, protože tím trpí hlavně přístavy. Potom infrastruktura. Nový francouzský prezident řekl, že musíme podpořit konvenční infrastrukturu, ne ty velké projekty, které budou hotové někdy za 30 let, ale musíme udržovat to, co máme a tady mě samozřejmě zajímá elektrifikace. Eh, u aut má být sníženo míto o 75%, ale eh, na kolejích budou elektrovlaky platit menší poplatky. O tom jsem nic neslyšel. Máme problémy s hlukem. Jak k tomu budete přistupovat v kolejové dopravě? A potom ty přeshraniční sekce se musí stát také prioritou, aby Evropa srůstala dohromady. Tam máme ten balíček 120 milionů, ale jak k tomu hodnáte přistoupit? A hodně štěstí. Děkuji, pane Kramere. Já teď dám slovo dalším eh, poslancům, ale každému jen na jednu minutu, protože také chceme, aby paní ministrině měla šanci na reagovat. Pan Pan Rovodal, paní Rovodal, děkuji. Paní eh, předsedkyně, děkuji paní ministrině za to, že jste přišla na naši schůzi. Eh, my teď řešíme hodně důležitých věcí na výboru pro dopravu. Jsou to otázky, které souvisejí také s ochranou životního prostředí a se sociální oblastí. A jak už říkal několik koordinátorů, i nás by zajímalo, jak se postavíte k balíčku mobilita, budete rozlišovat mezi tou ekologickou, těmi ekologickými aspekty, zejména tou eh, dálniční známkou a také sociální oblastí, která je pro nás také důležitá. Směrnice o mm, dálniční známce, co si eh, myslíte o návrhu komise? Myslíte si, že podle jejich bílé knihy bychom měli přistoupit k tomu principu znečišťovatel platí? A v sociální oblasti jaký bude eh, eh, váš přístup k této problematice. Eh, my vám chceme popřát hodně úspěchu, zejména v té sociální oblasti, protože jsou to kolikrát věci, které nejsou až tak viditelné, ale my si myslíme, že je potřeba najít tady správný kompromis. Přesně jedna minuta, děkuji. Paní Ayala Sender na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady chci přivítat paní ministrině. Eh, hodně úspěchů eh, během vašeho předsednictví. Děkuji vám také za vaše úvodní vystoupení. Já se chci eh, vrátit k tomu silničnímu balíčku. Co si myslíte o těch odlehlých oblastech, například ve Španělsku nebo v Řecku? Potom je to ta euroviněta. Víme, že tady by tím mohly tyto regiony trpět. Byly by tím vlastně penalizovány. A jak si myslíte, že bude vypadat ten časový uh, rámec? Máme čekat na Brexit a teprve potom přistoupit k vyjednávání víceletého finančního rámce? Mě by zajímalo, uh, jak vy to máte naplánované. Já si myslím, že bychom na tom měli pracovat již teď, abychom dospěli k rozpočtu, který eh, bude dostatečný pro Connecting Europe Facility, pro investice do dopravní infrastruktury. A potom mě zajímá také otázka bezpečnosti v silniční dopravě. Eh, budeme rádi, když se toho ujmete z vaší iniciativu, protože komise zatím na naše požadavky příliš nereaguje. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já vám eh, děkuji, paní ministrině, za to, že jste si našla cestu k nám na výbor. Děkuji vám také za vaši prezentaci. Mě, se, mě zajímá nařízení EASA pro tuto agenturu. Myslím si, že my jako parlament eh, v tom budeme eh, velmi intenzivně spolupracovat s estonským předsednictvím. My jsme o tom diskutovali také včera večer a ta schůzka proběhla velmi dobře. Ale vy v tom budete hrát velmi důležitou roli. Eh, máte-li to do listopadu dotáhnout do konce, budete muset s vašimi kolegy ministry to asi prodiskutovat a měla byste jim říci, že toto základní nařízení se netýká pouze administrativních věcí, ale je to důležité i pro soukromý sektor a pro cestující, e, protože cestující platí za ty služby a ti musí mít záruku, že ty služby budou bezpečné, efektivní a to bude tady naším úkolem e, zajistit. A co se týče silniční dopravy, tak nezapomínejte prosím na to, že Máme jednotný trh eh, v Evropě a máme volný pohyb eh, služeb, eh, zboží, osob a kapitálu a na to bychom nikdy neměli zapomínat. Děkuji vám, pane Marinesku, paní Demonte. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi ráda, paní ministrině, že vás tady mezi námi vidím mě eh, velmi imponuje v Estonsku ta velká míra inovací. Eh, vaším hlavním úkolem bude koordinace mm, toho balíčku pro silniční dopravu. A možná i tady by šlo zohlednit eh, různé inovace. Já vím, že v Estonsku je pět regionálních letišť. I tady se mohou promítnout různé inovace. Mě by zajímalo, jak se budete stavit otázkám spojených se státním pomocí. Potom jde o inovace v eh, přístavech. I to je asi něco, eh, nebo oblast, eh, ve které vy máte ambice, vy byste chtěli inovovat provoz v přístavech, takže mě by zajímalo, jak chcete digitalizovat i tyto služby. Děkuji paní Demontero. Děkuji, paní předsedkyně, paní ministrině, děkuji, že jste dnes přišla na naši schůzi, abyste nám popsala váš program. My doufáme, že ty naděje nebudou liché, ale že se promítnou i do eh, reality, budou konkrétní. Já mám na vás tři otázky. Estonsko je považováno za zemní, která došla nejdále v digitalizaci. Je to první země v Evropské unii, která eh, například zavedla eh, takzvané rights sharing, eh, sdílení práv. Já chci se vás zeptat, eh, jestli eh, se chcete zabývat také tou takzvanou kolaborativní ekonomikou, novými modely podnikání a zaměstnávání, přestože české státy se k tomu staví různě. Jak chcete překonat to, tu rozstříštěnost této oblasti? A potom jste se zmiňovala o námořní dopravě, říkala se, že Malta už to udělala hodně, <clears throat> že tedy toho není tolik k projednání v této oblasti. A mě by zajímalo, co Eh, jak se postavíte ke Connecting Europe Facility, protože jsou tady některé odlehlé oblasti, které potřebují zvláštní pozornost v oblasti propojení přístavů. A potom eh, se chci zeptat také na Další eh, věc, která souvisí s našimi kompetencemi, je to cestovní ruch, pobřežní cestovní ruch zejména. Vy jste také hovořila o tom roce nebo o té speciální iniciativě, která by měla podpořit cestovní ruch mezi Evropou a Čínou. Musíme si uvědomit ale, že máme také eh, naše vlastní evropské turisty, kteří cestují a účastní se cestovního ruchu. A co budete dělat pro to, abyste podpořila eh, tento sektor, protože i to hraje velkou důležitost pro některé oblasti. Paní Lukaševská. Děkuji. Velice děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, paní ministrině, pro mě je velice důležitý balíček mobilita. Jsem velice ráda, že jste řekla, že pro estonské předsednictví je velice důležité vytvářet pracovní místa a likvidovat eh, podvodné firmy, které fungují jenom jako poštovní schránky, ale určitě víte, že většina podnikatelů z většiny členských států na východě i na západě se obávají, že ten balíček mobilita by mohl omezit jejich rozvoj, už i konkurenční schopnost a ve svém důsledku pak spotřebitele to všechno zaplatí. Chtěla bych se vás zeptat, zda se budete pevně držet návrhu Evropské komise, anebo zda budete trošku flexibilnější ve svém přístupu. Například, jak dá dohromady odpočinek řidičů s tím, že v Evropě není dost hotelů s parkingy, kde by bylo možné bezpečně si odpočinout a dopravní prostředek tam nechat. Jak dát dohromady společenské záležitosti, které se týkají delegování dopravy s různými systémy odměn v Evropě. A konečně, jak dát dohromady eh, eh, tu náladu pro kabotážní e, operace, i když jsou tady určitá omezení s našimi dalšími snahami omezovat emise. Děkuji. Madame Foster, la parole est à vous. Paní Foster, má slovo. E, děkuji a děkuji paní ministrině za to, že jste tady nastínila nadcházející program. Já bych se chtěla jenom dotknout toho, e, o čem jste hovořila, to znamená o zalíčku, záležitosti konkurenční schopnosti v letecké dopravě a e, možná, že tam nebyla úplně úmyslná poznámka, ale jako by se předpokládalo, že už existuje nekalá konkurence a my všichni chceme spravedlivou konkurenci, ale musíme e, být opatrní, abychom se neubírali náhodou cestou, která spíše vypadá jako protekcionismus, e, pokud jde o letecké společnosti, které přicházejí do Evropy a zase naše některé fungují navenek ve třetích státech. A s dovolením myslím si, že byste měli měli také myslet na to, co všechno děláme v oblasti eh, leteckého odvětví, protože ehm, mnozí si tady potom nakupují naše fantastická letadla, eh, která jsou vyráběna a prodávána do dalších částí světa. Hovoříme o odvětví z více mnoha miliard. A velice se těšíme, ale že na tomto všem budeme s vámi během dalšího půl roku spolupracovat. Prosím, pan Koch. Děkuji. Buďte vítána, paní ministrině. Sedím tady vepředu před vámi. V souvislosti s balíčkem mobility jste zmínila priority. Znamená to, že si umíte představit, že by se ten balíček také rozvolnil, zrušil? A také jste hovořila o právu cestujících v železniční dopravě, nebylo by rozumné hovořit o multimodální dopravě a nebo budou práva cestující ve vlaku jiná než v autobuse nebo v letadle? Děkuji. Tack så mycket. Jag hade egentligen två frågor. Den ena eh, hänger... Děkuji. Já bych se chtěl zeptat na následující a souvisí to s tím, co říkal pan Kramer. Uh, není nepřiměřené čekat tak dlouho, než eh, budou do starých vozidel montovány nové tachografky. No to by přece mělo jít tak rychle, to je pro kontrolu tak zásadní, aby se dodržovala pravidla. A potom eh, směrnice, která dnes trestá přesně ty, kdo, jsi, kdo porušují pravidla kabotáže, ale uh, nevíme, kam by to pak vedlo. To znamená, že by to všechno mělo být daleko lépe koordinováno a navzájem harmonizováno a mělo by se to dělat všechno současně. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím vás, paní ministrině, jsem ráda, že jste tady. Už jsme se setkali v Estonsku a hodně štěstí pro vaše předsednictví. Tři krátké věci. Za prvé, zmínila jste zasedání Connecting Europe Facility. To je velice uh, důležitá věc, je to úspěšný program. Já to spojuji se směrnicí Port Reception Facility. Myslím, že to je prostě propojené v Baltu, kde se teď používají částečně scrubbery, ale zcela zjevně tam není těch eh, zachycovacích nádrží dost pro zachycování síry, to znamená, že toho spoustu přijde do vody, potřebovali bychom daleko víc eh, peněz, abychom ta zařízení mohli využívat víc, to by bylo žádoucí, protože zrovna Balt je podle mě dobrý příklad, kde by se dalo dosáhnout pokroku. A pak ještě otázka k tomu Digital Transport Days na listopad. Je to určitě pro Estonsko skvělé, máte hodně zkušeností, ale chcete, aby se víc realizovalo single window v přístavech, tedy elektronické přepravní dokumenty, což by samozřejmě byl velký pokrok pro celý sektor dopravy, anebo na co se vůbec chcete soustředit, co tam chcete ostatním vysvětlit. Děkuji. Děkuji a poslední pan Zohovský. I'm very glad to see you. Jsem velice rád, paní ministrině, že jste tady v Evropském parlamentu a mám jenom jednu otázku. Jak všichni víme, dumping znamená, že se něco vyrábí a prodává za cenu nižší, než jsou výrobní náklady. Tady v Evropském parlamentu se e, během posledních pár let začal používat termín sociální dumping. Tento termín nemá přesnou definici, ale Ptám se, domníváte se, že takový jev jako sociální dumping skutečně existuje? A pokud ano, pak co to znamená? Děkuji. Merci beaucoup, mes chers collègues, Madame la ministre, énormément de sujets. Děkuji, takže eh, jste slyšela celou řadu otázek na Brexit, eh, digitální oblast, eh, letecká doprava. Takže Teď bych vás chtěla poprosit, abyste na všechny ty otázky zareagovala v krátkosti, ale rozhodně budeme mít eh, ještě možnost eh, v budoucnosti probrat eh, všechny tyto věci v více detailech. Děkuji, já bych chtěla poděkovat všem členům tohoto výboru za velmi široké spektrum otázek. Já se chci ptat, máme teď dvě minuty do 11 hodin. Doufám, že mi dáte aspoň pár minut navíc, abych na to eh, zareagovat eh, mohla. Já už jsem měla příležitost eh, se setkat nebo využít služeb vašich vynikajících tlumočníků, takže se teď, teď přejdu do své mateřštiny, estonštiny. Lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ma nägin, et mitme... Děkuji, vážení poslanci. Já jsem si uvědomila, že jste někteří z vás eh, poukazovali na to, že jsem nehovořila ve svém úvodním ustanovení o Brexitu. A to je proto, že Brexit bude mít velký vliv na prakticky všechny oblasti. Eh, situace se radikálně změní poté, až eh, stane království z Evropské unie odejde, ale i tak si nemyslím, že by teď předsednictví mělo spekulovat eh, nad výsledkem těch eh, jednání nebo eh, nad tou situací, která nastane po roce a půl. My víme, že teď byl zahájen určitý proces po spuštění článku 50 smlouvy. Máme určitou strukturu, která byla zavedena, které se účastní všech 27 členských států. Hlavním hybatelem těchto věcí je rada a ty diskuze eh, budou tedy probíhat eh, na této půdě. Eh, diskutovat se bude o konkrétních tématech, ale mm, ptáte-li se mě na energetiku, finanční služby nebo leteckou dopravu, tak myslím, že ten čas na to teprve přijde po určité době, až tato témata budou předmětem těch jednání s britskou stranou, nebo až ten pokrok eh, bude dostatečný, abychom měli představu o tom, jakým směrem se ta oblast bude vyvíjet. A ještě eh, další věc, která tady byla zmíněna, to byl balíček mobilita. My jako předsednictví považujeme tento balíček za nesmírně důležitý. Je to naše velká priorita a chápeme také, že eh, hodně lidí to vnímá s velkými očekáváními. My doufáme, že do konce našeho předsednictví tady dosáhneme pokroku. A týká se to nejenom těch tržních mechanismů, ale týká se to také sociálních aspektů. To, co víme už teď, je, že a 5. prosince by se měla konat i zásadní konference, kde se bude eh, diskutovat o poplatcích, ale eh, samozřejmě, že těch témat je více a všechny musí být eh, podrobně probrány s členskými státy. Chápu, že vy tyto otázky vnímáte jako propojené, takže ta debata bude muset být eh, společná. Musíme hledat eh, praktická řešení. My si uvědomujeme, že eh, výchozí pozice členských států jsou odlišné, ale společná pravidla v každém případě podporujeme, abychom věděli přesně, kdo na základě jakých pravidel může podnikat nebo působit silniční dopravě v přeshraničním kontextu. Všichni chceme zabránit tomu, aby docházelo ke zneužívání, k nelegálním praktikám, takže ta pravidla by měla být co nejpraktičtější. A teď eh, poplatky za silniční dopravu. Členské státy Eh, jsou pro myšlenku, že by znečišťovatel měl platit nebo uživatel měl platit. Nicméně se staví flexibilně k tomu, jakým způsobem by tyto poplatky měly být eh, placeny. To asi vyplývá z eh, těch rozdílů, které s členskými státy jsou. Již v červnu se tím rada zabývala. a my v tom budeme pokračovat. Známe, jaká jsou e, výchozí stanoviska členských států, protože ty už je prezentovali v červnu. Teď se tím zabývají příslušné pracovní skupiny, které ta stanoviska analyzují. turusamba teemasid, aga Samozřejmě, že zkoumají jednak ty tržní mechanismy, zkoumají i ty sociální aspekty, ale pořád je to na začátku, kdy se promýšlejí všechny ty eh, podrobnosti, takže k tomu teď nic definitivního eh, nemůžu říci. Eurovině ta dálniční známka, eh, to tady je, jak vidím, otázka, která vás velmi zajímá. Členské státy se ještě vyjadřují k předloženým návrhům, takže my musíme si počkat, až je budeme mít všechny k dispozici. A už teď je možné říci, že členské státy to vnímají eh, eh, rozdílně. Až se dostaneme k eh, trialogu, nebo ten trialog pravděpodobně začne až na začátku bulharského předsednictví, ale Eh, my tu celou otázku musíme připravit během našeho předsednictví. A potom jde o financování dopravní infrastruktury, to je také důležité téma. A vy, tedy členové výboru pro dopravu, jste navštívili Tallinn. Vy víte, že my jsme v oblasti, která není dobře propojená se zbytkem Evropy v našem regionu. Plánujeme celou řadu různých eh, projektů které budeme chtít eh, provádět, pokud eh, bude k dispozici dostatek eh, prostředků. Během neformální rady chceme s ministry hovořit o budoucnosti Connecting Europe Facility, tedy po roce 2020 kromě té neformální rady se bude konat ještě konference v Talinu, která se tímto tématem bude zabývat. Chceme také k tomu přijmout závěry rady, aby komise měla jasné instrukce, jak to promítnout do přípravy víceletého finančního rámce. Je evidentní, že po roce 2020 budou prioritou tyto přeshraniční projekty, takže bude potřeba zajistit financování A stejně tak chceme diskutovat o nových výzvách v oblasti dopravy, které se vyžadují celoevropské řešení. Chceme hledat synergie také s energetikou, s digitalizací, s ochranou životního prostředí. Digitalizace dopravy, to je věc, která nám velmi leží na srdci. Chceme eh, hledat eh, řešení této oblasti. Budeme mít také iniciativu Digital Days, kde se o těchto věcech bude diskutovat. Chceme probírat důležité přeshraniční digitální nebo digitalizační projekty, které si budou vyžadovat spolupráce několika členských států To platí jak pro silniční, tak i námořní dopravu. Je potřeba tady hledat nová řešení. Mohla bych se zmínit například v tom společném eh, jízdenkovém systému pro železniční dopravu i, a podobná řešení potřeba hledat jinde. A teď eh, eh, letecká doprava. Pan Marinescu se ptal na agenturu ESA. Já jsem eh, velmi ráda, že říkal, že ta první technická zkuska, která se konala včera večer, byla úspěšná a doufám, že ve spolupráci s parlamentem se nám podaří dosáhnout politické dohody. Je to důležitá eh, problematiky. Je my to vnímáme velmi, jako velmi významný bod během našeho předsednictví. Budeme v tom tedy pokračovat a chceme do listopadu dosáhnout politickou dohodu s parlamentem. Pan Telička další se ptali na hospodářskou soutěž eh, v letecké dopravě. Některé letecké společnosti čekají už delší dobu na příslušné návrhy, ale musíme si vědomit, že ani eh, přijetí této regulace nezajistí dostatečnou ochranu leteckých společností před konkurencí ze třetích nebo nekalou konkurencí ze třetích zemí. Řada členských států má pořád velké výhrady k těm návrhům. Smysl té iniciativy je podívat se na ty praktiky, které naruší hospodářskou soutěž a také přitom zohledňovat konektivitu, protože to je pro Evropskou unii nejdůležitější. My chceme, aby tady panovala rovná, rovné podmínky v hospodářské soutěži, abychom zajistili dobré propojení Evropské unie a doufáme, že se nám podaří dosáhnout výsledků v tom smyslu, který jsem právě říkala. Co se týče našich národních letišť, tak my už jsme tento problém řešili. Myslím, že se nám podařilo najít toto eh, eh. řešení a využili jsme přitom prostředků z eh, našeho národního rozpočtu. Potom tady padla otázka týkající se bezpečnosti v dopravě. To je věc, která, kterou řešilo už několik předsednictví před námi. I my to eh, vnímáme jako velmi důležitou věci. I my chceme přispět k tomu, aby se podařilo snížit počet umrtí eh, a zraněných v eh, silničních nehodách. Nedávno byl přijatý velmi důležitý návrh pro dopravní bezpečnost a my chceme zahájit diskusi s parlamentem o také profesních kvalifikacích řidičů. I to by mohlo přispět k lepší bezpečnosti. A ještě k cestovnímu ruchu několik slov. Měla bych vás informovat o tom, že já ve Stonsku nejsem ta ministrině, která má cestovní ruch na starosti, ale myslím, že vám jménem své kolegyně, můžu říci, že je potřeba eh, v rámci eh, Světové obchodní organizace vyjednat eh, stejné podmínky pro cestující na celém světě. A potom jsem se ještě chtěl zmínit o té sdílené nebo kolaborativní ekonomice a o sektoru služeb. I tady nám jde o to, aby Evropa byla atraktivním prostředím pro inovativní podnikatele. V říjnu máme také fórum pro cestovní ruch, kde doufám, že řada z těch témat se bude eh, diskutovat. K té kolaborativní ekonomice mohu ještě říct, že my jsme nedávno ve Stonsku přijímali nový zákon, který eh, má regulovat služby, jako je Uber takže určitou zkušenosti máme. Pro mě je to všechno nová zkušenost. Snažila jsem se odpovědět na hodně otázek, ale nevím, jestli mi to podařilo. Samozřejmě jsem vám k dispozici v nadcházejících šesti měsícech, měsících. Děkuji vám ještě jednou za tuto diskusi. Pro mě to bylo velmi poučné. A ještě jednou chci potvrdit, že Estonsko vnímá nebo má velmi eh, vážné priority, eh, mnoho z nich je společných s vašimi. Eh, děkuji. Eh, I my jsme velmi rádi, že se vám podařilo odpovědět na tolik otázek v tak krátkém čase. Ještě jednou vám děkuji za vaši přítomnost. Myslím, že můžete počítat eh, s velmi dobrou spoluprácí se členy našeho výboru. Ale je tady celá řada nových témat, jako je kolaborativní ekonomika, digitální eh, sektor a mobilita. To jsou věci, které nám určitě zaberou ještě hodně času. Děkuji vám ještě jednou za vaši účast. Děkuji a doufám, že eh, hodně z vás ještě v nadcházejících měsících uvidíme v Talinu. And I hope to see you in Tallinn. Yeah, normally in September. Yeah, yeah, I know.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

Vážení eh, kolegové, pokračujeme v naší schůzi. Si vous voulez bien sortir pour discuter. Pokud odcházíte, tak prosím vás, odejděte co nejdříve, tam můžete diskutovat. Pokračujeme naší schůzi a já tady chci velmi vřele přivítat eh, paní komisařku, už jsme se setkali mnohokrát eh, v minulosti. Neřeknu ani, kde všude jsme se viděli, ale eh, dovolte mi, abych tady formálně přivítala paní komisařku Běnkovskou, která eh, má na starosti jednotný trh, průmysl, podnikání a malé a střední velké podniky, která dnes přišla, aby s námi diskutovala o cestovním ruchu. Byly to diskuse členy našeho e, výboru, protože e, i mnozí z nás to vnímají jako velmi důležitý sektor pro ekonomiky našich členských států. Samozřejmě, e, že nejprve dám slovo paní komisarce, potom to budou členové naší Tourism Task Force, naší pracovní skupiny pro cestovní ruch a potom tady máme také pana Wagnera, zástupce výboru regionu který byl jedním ze spoluzpravodajů zprávy cestovní ruch jako hybná síla eh, regionální spolupráce v Evropské unii. A nejprve tedy máte slovo vy, paní komisařko, abyste nám mohla popsat vaši vizi cestovního ruchu a máte na to přibližně 20 minut, prosím. 20 minut. Máte dost času. I think it's too much. You are too generous. To je až moc, to jste až moc štědrá. Vážení eh, členové eh, Evropského parlamentu, jak si možná vzpomínáte, o něco déle než před rokem jsem před vámi hovořila tady na výboru pro dopravu. A toto je velice vhodná doba, které bych ráda využila ne abych nastínila široké vize, ale abych zaprvé provedla inventarizaci dosaženého pokroku a abych také něco řekla o nových akcích a iniciativách, na kterých pracujeme a o kterých uvažujeme. Od naší poslední výměny názorů se událo mnoho. Nejenom z hlediska toho, co jsme udělali my sami, ale také v rámci širší ekonomické a politické situace, která, jak je jasné, se stala ještě obtížnější. Tady myslím zejména na teroristické útoky. A nemůžeme ignorovat ani důsledky toho, k čemu dochází. Pak je tady ale příznivá zpráva, že bez ohledu na to se turistice v Evropě daří velmi dobře. Loni bylo o 21 milionů mezinárodních turistů více, takže jsme dosáhli obrovské částky, pět, obrovského čísla 500 milionů turistů. A důležité je, že turismus rostl o 3%, což je hodně eh, nad průměrem evropské ekonomiky. To je příznivý znak. Samozřejmě, že víme, že toto odvětví má před sebou mnoho problémů, stejně jako všechna ostatní odvětví. Investice jsou pořád nízké, to zejména platí o investicích do inovativních řešení v oblasti turistiky a e, kultury. A pak jsou tady otázky digitalizace a nových e, modelů biznesu, protože to se mění, mění to i způsob, jak funguje turismus. Tady samozřejmě mám na mysli kolaborativní ekonomiku. A to zase vede k třetímu problému nebo výzvě. To jsou kvalifikace. Najímat a udržovat si lidi, kteří mají ty správné kvalifikace, nejenom v oblasti služeb, ale digitální schopnosti, jazykové vybavení, podnikatelské a řídit Eh, kvalifikace, kvalifikace managementu a tady opravdu stoupá konkurence mezi i novými, s novými destinacemi, zejména těch, které se týkají Asie a v oblasti Pacifiku a e, Komise Evropská unie nemohou řešit všechny tyto výzvy, to, tady jsme trochu omezení, ale můžeme stejně jako loni naše omezené zdroje zaměřit na to, abychom vytvářeli skutečně rámec, který by byl podporou. Pokud o investice, pak spolupracujeme s odvětvím tak, aby se finanční prostředky Evropské unie a finanční nástroje používaly co nejefektivněji. E, jsou tady různé způsoby financování odvětví odvětví turismu, například Evropské strukturální formy v souvislosti s Evropským fondem pro strategické investice, nabízí skutečně inovativní přístupy k financování. Eh, už tady byly financovány některé projekty z těchto dvou zdrojů, aby se například eh, zlepšila energetická účinnost. Také jsme eh, obnovili, předělali náš našeho průvodce eh, financováním z Evropské unie eh, v oblasti turistiky. Tam jsme shrnuli všechny dostupné evropské fondy a programy. A abych zareagovala na váš požadavek z Loňska, teď už eh, tento průvodce je k dispozici ve všech jazycích Evropské unie. Spolu podporujeme také spolupráci mezi regionálními orgány a odvětvím prostřednictvím inteligentní specializační platformy pro průvodce průmyslovou nebo odvětvovou modernizaci. Tato platforma eh, připravuje opravdu ehm, projekty pro investice a financování tak, aby to financování přicházelo prostřednictvím různých programovacích eh, finančních nástrojů Evropské unie a také ze soukromých investic. Zatím se při 55 regionů připojilo k této platformě a vytvořili 11 tematických sítí. Za druhé, k nové ekonomice. I Tady jsme nadále pracovali a podporovali e, turistické biznesy používáním digitálních a nástrojů, e, nástrojů v oblasti e, nových komunikačních technologií. Organizujeme teď takovou akci a my jsme to aktualizovali, bylo to zavedeno loni a Evropský parlament, Rada a zúčastněné strany nás žádali o více sektorální poradenství a my jsme tady vytvořili právě e, celou řadu takových workshopů ke kolaborativní ekonomice, pokud je o ubytování v rámci turismu. Diskutujeme regulatorní přístupy a uplatňování e, e, legislativy členských států a samozřejmě, že chceme také, aby odvětví podpořilo principy, které prosazujeme. A za třetí, pokud je o kvalifikace, pak podporujeme vytvoření eh, eh, speciální platformy pro turistickou spolupráci v rámci agendy pro nové kvalifikace. Eh, byli jsme vlastně eh, vybráni jako jeden ze sedm sektorů pro eh, implementaci této iniciativy. Tady spolupracujeme s celým odvětvím. Jedná se o vypracování dlouhodobější strategie, aby se definovaly kvalifikace. Jak už jsem říkala, dá se to dělat v různých odvětvích, je jich celkem sedm a turismus je jedna z nich. A um, na základě toho potom firmy v oblasti turistiky, veřejné orgány, odbory, výzkumné, vzdělávací instituce společně budou vypracovávat eh, akce. Už máme eh, přislíbeno prakticky 5 milionů euro v rámci programu COSMA a eh, Erasmus Plus a také spolupracujeme s orgány a s odvětvím na společných propagačních iniciativách a také podporujeme eh, Evropskou komisi pro cestování ETC 4 miliony euro. Jedná se o společnou platformu z veřejného a soukromého sektoru pro propagaci Evropy a jejich destinací a to tedy znamená podporu kulturního, přírodního, historického eh, eh, dědictví. A už jsem eh, loni hovořila o celé řadě akcí, abychom podporovali synergii mezi turistikou a kulturními a kreativními odvětvími a teď pracujeme na implementaci konkrétních projektů, abychom byli schopni také odměnit například jinak skryté klenot kulturní pro kulturní turistiku. A pokud je o naše akce v oblasti kvalifikací, zvláštní pozornost věnujeme těm, které propagují kulturní dědictví a tvořivost. Je také důležité se zaměřit na to, jak můžeme vytvářet a jak můžeme lépe propagovat kulturu a kreativitu v rámci turismu. To všechno samozřejmě může být úspěšné pouze tehdy, budeme-li spolupracovat i s jinými Eh, samozřejmě s turistickým odvětvím jako takovým, ale také členské státy a regiony by měly eh, intenzifikovat eh, spolupráci. Vy jste samozřejmě jako Evropský parlament velice důležitý partner, protože vaše podpora je zásadní. Je to tedy týmové úsilí. V příštím roce budeme mít rok turistiky mezi EU a Čínou, bude to rok kulturního dědictví. Evropský Evropský rok kulturního dědictví a e, to jsou výborné příležitosti, které bychom si neměli nechat ujít, abychom dále vyhledali nové formy turismu, tvořivější, inovativnější, udržitelnější, konkurenceschopnější. To je o našich plánech do budoucna a velice se těším na diskusi s vámi, na vaše poznámky a na vaše dotazy. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní komisařko. My vás vždycky rádi vidíme. A to říkám naprosto upřímně. A nyní dám slovo panu Ujerikovi, který by měl hovořit o tom, jak cestovní ruch může být ekonomickou hybnou silou pro rozvoj některých eh, regionů a s jakými výzvami se bude potýkat v budoucnosti. Takže prosím, máte slovo. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony. Yeah, i speak in Hungarian. oh, it's uh, ten minute, uh, five minutes Hungarian. Eh, ano, ano, budu mluvit eh, maďarsky, to pro mě snaží a pro vás je to nějakých 5-10 minut kurzu maďarštiny. I já jsem eh, velmi eh, rád, že se tady mohu vyjádřit k zásadním eh, otázkám, které probírala pracovní skupina pro cestovní ruch. A potom chci zareagovat za, na ty věci, které tady říkala paní komisařka. Například jsou to věci, ve kterých vyvíjí iniciativu Výbor pro dopravu, o kterých hovořila i naše předtkyně Karima Dali, ta říkala, že loni v prosinci Evropský parlament podepsal dohodu s organizací pro cestovní ruch OSN, to je celosvětová organizace, která zastřešuje tento sektor, to je dohoda, kterou my eh, velmi eh, vítáme. A kromě toho na podzim předseda parlamentu Tajány formálně tuto dohodu z OSN eh, podepíše. Náš kolega Zapata také v září zorganizoval Den cestovního ruchu v parlamentu, opět za účasti předsedy parlamentu, a pan eh, Tajany Eh, tam bude hovořit a já bych chtěl také nabídnout paní předsedkyni, že i výbor TRAN by se toho měl aktivně účastnit, nejenom to pozorovat, ale měl by také přispět k eh, organizaci celé této akce. A potom ještě pro vaši informaci, a tím se dostávám k našemu programu, chci říci, že společně s profesními organizacemi a s výborem regionu jsme napsali dopis eh, určený eh, předsedovi komise Junckerovi, kde žádáme, aby komisi ve svém pracovním programu měla také roli cestovního ruchu, podepsala to řada poslanců. Pokud ještě budete chtít se k tomu připojit, tak ten dopis je k dispozici na sekretariátu výboru. A teď eh, Dovolte, abych zareagoval na prezentaci paní komisařky. Já bych chtěl říct, že v posledních letech jsme se s paní komisařkou zúčastnili také eh, turistického fóra, nebo fóra pro cestovní ruch, které se konalo na Maltě. A musím říci, že paní komisařka se v té problematice velmi dobře vyzná. My nicméně nejsme úplně eh, spokojeni s výsledky, kterých zatím komise dosáhla. Junckerova, Juncker ani není schopný eh, připravit strategické dokumenty, zařadit to do svého eh, programu. Podle mě si neuvědomuje důležitost tohoto sektoru a s tím se nemůžeme spokojit. ale já si myslím, že profesionálové eh, v tomto sektoru to sledují také, nejsou spokojeni s situací, jsou připraveni lobovat za větší důležitost cestovního ruchu, mnozí z nich jsou tady přítomni, mm, tím, že ani není potřeba zdůrazňovat, jak je ekonomicky důležitý cestovní ruch je. A já si myslím, že bychom měli vyvinout společně iniciativu, aby Evropská komise a její předseda a všichni komisaři, kterých se to týká, všechna digitální, eh, pardon, všechna generální ředitelství si uvědomili, že je potřeba to změnit a že nejde jenom o čistě legislativní práci, ale eh, jde také o to, jak lobovat eh, za tento sektor. Myslím, že je v práci Evropské komise celá řada oblastí, které s cestovním ruchem úzce souvisí, Ale musí se to nejprve dostat do jejího pracovního programu. Já bych byl také velmi rád, kdyby komise vypracovala strategii pro cestovní ruch. Je to sektor, který umí vytvořit hodně pracovních míst, který může pomoci v, eh, eh, překonat eh, hospodářské krize, ale až zatím jsme na to nedostali žádnou relevantní odpověď, kromě toho, co říkala paní komisařka. Proto bych chtěl paní komisařce říci, jak byste nám to mohla pomoci, jak můžete, můžeme společně lobovat za zvýšení profilu cestovního ruchu v rámci komise také by bylo potřeba posílit eh, to oddělení v komisi, které má cestovní ruch na starosti, aby mělo více pracovníků, více prostředků. Možná by mělo vzniknout eh, speciální eh, generální ředitelství pro tuto oblast. Takže ještě jednou chci poděkovat paní komisařce za její práci, je nám velmi dobrým partnerem, ale bude potřeba jak v výboru regionu, ale i jinde vyvinout větší úsilí, aby jsme dosáhli uznání pro tento sektor. Děkuji vám. Teď chci dát slovo panu Vin van den Kampovi. Paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát. Budu hovořit nizozemsky, to říkám i teď paní komisařce, doufám, že to bude všechno v pořádku. Za prvé, dovolte, abych vám srdečně poděkoval za ta čísla, která jste citovala. Vzdor všem teroristickým hrozbám dochází k nárůstu počtu turistů v Evropské unii a cestovní ruch je opravdu zásadní ekonomický faktor. Děkuji i Task Force pro cestovní ruch. Kolegové tady ve výboru pro dopravu už dlouho vyžadují, aby se cestovnímu ruchu věnovala větší pozornost. Je to opravdu velice důležitý ekonomický faktor. A jsme opravdu výbor pro dopravu a cestovní ruch. Proto bychom se měli tomuto tématu věnovat víc a s tom souhlasím s maďarským kolegou. Pokud komise považuje cestovní ruch za natolik důležitý, pak se domnívám, že se to musí nějak projevit v pracovním programu komise na rok 2018. Pořád se hovoří o průmyslové politice 4.0, o digitalizace. Hovoří se o velkých výzvách, ale někde, někdy mám pocit, jako by se potlačovalo to povědomí ekonomického významu cestovního ruchu. I v Evropě máme vysokou nezaměstnanost mladých lidí. A zároveň máme nedostatek dobře vzdělaných a trénovaných lidí, kteří by mohli pracovat třeba jako turističtí průvodci. To je taky možná otázka na paní komisařku, zda by se tady nemělo nebo nedalo něco udělat, nějaké pobídky, aby se ten nedostatek personálu snížil. No a pak spolupráce s komisařem pro zemědělství. U nás v Holandsku máme různé formy prázdnin na statku, na venkově. Eh, znají to i kolegové z Rakouska, Švýcarska. Tady se dá ještě spoustu dělat spolu se zemědělskou politikou a politikou generálního ředitelství pro hospodářský růst. To tež platí samozřejmě pro regionální politiky. Mnoho regionů má cestovní ruch jako velice důležitý faktor a třeba se tady dalo to multiplikovat, ty efekty. Děkuji. Mulțumesc frumos, doamna Mulțumesc. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní komisařko za to, že jste přišla na zasedání našeho výboru. Já jsem opravdu ráda, že jste tu a že jsme v posledních letech zaznamenali větší otvírání se evropských institucí vůči tématům, která souvisejí s cestovním ruchem. Samozřejmě Sem patří třeba konec roamingových poplatků, přenositelnost eh, čísel mobilních telefonů a tak dále. Očekáváme rok evropského kulturního dědictví, kdy chceme prezentovat své bohatství, ale to se musí vždycky dělat spolu s cestovním ruchem. Proto věřím ve spolupráci s paní komisařkou, která bude podporovat ta témata podporující evropské kulturní dědictví. Spolu s Evropským parlamentem jsme předložili návrh na přípravné opatření v cestovním ruchu i na diverzifikaci nabídky cestovního ruchu. Doufáme, že se nám dostane finanční podpory od Evropy. Bohužel konstatujeme, že v cestovním ruchu nemáme instrumentárium, které by, které by se věnovalo přímo této oblasti. Vrátím se zpátky k tomu, co řekl kolega Ištván a co jsem říkala už opakovaně. Měla by vzniknout interskupina pro rozvoj evropského cestovního roku a spolu s Task Force pro cestovní ruch potřebujeme ale i evropskou strategii cestovního ruchu, která by nám umožnila abychom se věnovali i aktuálním výzvám ochrana spotřebitele, kvalifikace v tomto odvětví. nutnost a potřeba digitalizace a přizpůsobení se digitalizaci nesmíme opomíjet ani bezpečnost. Já spolehám na vaši podporu. A ještě dovolíte-li jednu poznámku. 25. září tady v Evropském parlamentu proběhne akce s podporou pana předsedy Tajányho a za spoluúčasti výboru pro dopravu. Jak víte, minulý rok se ta akce velice povedla. Tenkrát se účastnil pan komisař Navračič, tentokrát na to plánujeme celý den a doufáme nakonec, že dojde k podpisu prohlášení s předsedy všech frakcí a také si od toho libujeme nějaké prohlášení od komise pro, na podporu evropského cestovního ruchu. Doufáme, že se toho účastníme a rovněž doufáme, že toto prohlášení bude východiskem pro podporu evropského cestovního ruchu, protože tady ve výboru pro dopravu se snažíme podpořit cestovní roh. Paní Foster. Děkuji. Chci zmínit pár věcí, které jsou pro mě důležité. Cestovní roh je trošičku popelkou, my tomu tak u nás říkáme. Ne zcela se uznává a platí to pro mnoho lidí v mnoho členských státech na úrádní úrovni. Nikdo neuznává, neváží si toho, ekonomického přínosu v celém ekonomickém řetězci. Jezdí lidé z bodu A do bodu B třeba na dovolenou, takže je to velká výzva. Také si myslím, že musíme zajistit, aby docházelo k vzájemnému uznávání kvalifikací pro lidi, kteří mají vzdělání v daném oboru. Také si myslím, že se tady málo zamýšlíme nad tím, že nad tím faktem, když lidé pracují v cestovním ruce, v cestovním ruchu, tak vlastně mají práci třeba na půl roku z roku a nad tím se musíme zamyslet. Ještě dvě věci mi dělají starost ve Spojeném království, ale myslím si, že i jinde tomu tak bude. Jde o to, že lidé si rezervují vilu, jedou na dovolenou a přijedou tam a ta vila tam není, protože to byla nějaká podvodná webová stránka, vypadá to autenticky lidi za to dají peníze, skutečné peníze, protože si myslí, že je to skutečná vila. Myslím, že nad tím bychom se měli zamyslet. Myslím, že musíme zvyšovat podvědomí hlavně u spotřebitelů, protože spoustu lidí se tak dostane do velice nepěkné situace s rodinami. A druhá věc, pojištění. Zase lidé jedou na prázdniny nejenom do Velké Británie, do zahraničí, kde se eh, pak zatváří, že byli nemocní, že jim bylo špatně z jídla v hotelu a pak vidíte, jak se baví na party. Ale samozřejmě dopady toho všeho, když se podíváte na uh, pojistky, tak eh, to zase jsou další náklady pro poskytovatele dovolené, pro spotřebitele. A zase se tady jedná o to, že členské státy by se nad tím měly sejít, popovídat se o tom na úrovni rady a pokusit se najít nějaký způsob, jak omezit tyto jevy. Pak jsou ale i radostnější věci, ale samozřejmě i tohle nějak roste a bobtná a já si myslím, že napříč 28 státy bychom se té situaci měli věnovat a je to téma, které by stálo za to, abychom se mu věnovali. Ale velice vám děkuji za vaši prezentaci. Děkuji paní Foster, paní Bilbao. Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěla poděkovat paní komisařce především za její úvod. I když jsou to pomalé kroky, tak kráčíme dopředu. Už 8 let jsem v tomto už výboru tak dlouho, tak v tomto výboru jsme vždycky od komise slyšeli, tady nemáme kompetenci, nemůžeme nic dělat, nejsme oprávněni. No a teď slyším od paní komisař, komisařky, že je to sice omezená možnost, ale jsou programy a jsou prostředky, které se dají v cestovním ruchu využít. Chtěla bych, abychom se zamysleli nad něčím, co tu také už zaznělo. Chceme mít jistotu, že budeme mít udržitelný i ekonomicky udržitelný cestovní ruch. No to je zcela jasné. Uh, i v oblasti životního prostředí. Často je jasné, že se to nevyvíjí tímhle směrem, ale krom toho bych se chtěla zeptat na toto. Paní komisařka nebo komise, dochází tam k nějaké koordinaci e, mezi komisaři navzájem v souvislosti s cestovním ruchem a dopravou. Také se říká, že je stále víc lidí a bude stále víc lidí v příštích deseti letech. A vy jste řekla, že asi 21 milionů dalších turistů bude, někteří říkají, že to bude až 80 milionů v některých letech. Tady tady máme otázku, zda na to máme patřičnou infrastrukturu, možná ještě nevznikla. Máme problémy v letecké dopravě, co se týká jednotného společného nebe a i s ohledem třeba na otázky rybolovu. S příslušným komisařem jsme o tom hovořili. Rybolov ve volném čase. Tady byla nedávno sepsána a schválená zpráva a je třeba vědět, jak to tady lépe koordinovat, aby ta témata cestovního ruchu byla viditelnější. Kromě toho by se měla podporovat známka Evropa. To souvisí s legislativou, ale komise tady kompetence nemá. A kompetence k čemu? No k tomu, aby se mohl vyvíjet digitální trh, na to potřebujeme nabídky, nové platformy. Když najdete tříhvězdičkový hotel, tak by to měl být tříhvězdičkový hotel napříč Evropskou unii. Já vím, že je to pro komisi příliš komplexní, ale vidíte nějakou možnost, jak spolupracovat s členskými státy a s regiony tím směrem, aby tato nabídka, kterou budeme poskytovat v novém cestovním ruchu, aby pětihvězdičkový hotel nebo hospoda na venkově, aby měli v celé Evropě stejné standardy, to by bylo dobré. A teď ještě k informaci. Myslíte si, že je možné, abychom v budoucnosti hovořili o evropských školách, kde by bylo zaručeno srovnatelné vzdělání pro všechny, kdo pracují v cestovním ruchu. Když třeba hovoříme o kvalitě cestovního ruchu, tak hovoříme samozřejmě i o kvalitě vzdělávání lidí, kteří tu pracují. Třeba my v Baskicku máme centrum, univerzitní centrum, kde se ti lidi učí nejenom vařit, ale všechno, co člověk potřebuje, co potřebuje člověk, který má pracovat na vysoké úrovni v hotelierství, ale eh, je podivné, že v této oblasti po Evropské unii mnoho škol není. Měli bychom tady dát síly dohromady. Takže tři otázky. Pan Kramer, máte čas? Omlouvám se, zeptám se eh, na jednu věc a pak musím odejít, ale vyřídí mi odpověď. Cyklistický cestovní ruch. Hovořila jste o udržitelném cestovním ruchu, ale cestovní ruch může cestovní ruch zničit. Cykloturistika kvete a 44 milionů generuje, miliard generuje a e, jsou tady jiné obory, jako třeba dovolenkové platby. E, ty jsou velice podporované, ale cyklodovolená moc podporovaná není. Já jsem projel 500 kilometrů polského pobřeží moře, skvělá trasa, viděl jsem i oblasti, které byly prakticky vyznačené, byla tam cedule, podpořeno Evropskou unii, uh, skvělé cyklostezky, ale to jsou vlastně ty Eurovelo trasy, trasy 13 a 10. Na těch 500 kilometrech jsem v Polsku neviděl nikde, že je to Eurovelo 10 a 13. Bylo tam značení polské. Jak může Evropská komise poskytovat peníze a nedbat přitom na to, aby byla deklarována ta přidaná hodnota Evropské unie? to vyznačení. Další věc. Našel jsem nějakých 10-15 kilometrů, které byly prostě příšerné. Jednou jsme 3 kilometry jeli 3 hodiny, protože to bylo zcela písečný povrch, ale byla to vyznačena jako cyklotrasa. Kdyby se tohle opravilo, tak bude mít Polsko dobrý image. A tam byli lidi z Holandska, kteří třeba řekli na kole do Polska už nikdy. Jak by se tohle dalo urychlit, aby byly základní podmínky. Všecko nemusí být skvělé a dokonalé, ale tady by se leda co zdalo udělat. Proto až bude dá, budete dávat peníze na Eurovelo, tak my v Německu to nemáme, že by byly cyklostezky v kompetenci spolkové vlády, ale v Evropě to tak je, když na to dáváte peníze, tak byste měli garantovat, aby to vyznačení bylo jednotné, jinak peníze nebudou. Děkuji Pan Kramere, paní Arnotu. Merci beaucoup. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení, paní komisařko. Máte pravdu v tom, že Evropská unie je atraktivní destinace. Eh, víceméně 550 milionů turistů se přijede každý rok, to je skoro víc, než máme obyvatel. Cestovní ruch je naprosto Eh, zásadní, bezpodmínečný pro fungování evropské ekonomiky, zejména od eh, té hospodářské krize v roce 2009. Eh, velmi často některé země, ale mají ten sektor dominantní. Cestovní ruch ve Francii představuje velmi výrazný podíl ekonomiky, jenom 3% méně než průmysl. Ale Podíváme-li se na Německo, tak eh, Německo má velký deficit v této oblasti. Má velký obchodní přebytek, ale v oblasti cestovního ruchu je to eh, deficit. Vy jste eh, zmiňovala některé výzvy, investice, digitalizace, kolaborativní ekonomika, profesní kompetence a v tom já s vámi souhlasím, ale myslím, že tady jsou ještě další priority, které bychom eh, měli zohlednit, máme-li přispět k rozvoji cestovního ruchu, které ne všechny spadají samozřejmě do našich kompetencí, ale eh, mě také přijdou neodiskutovatelné. A mám eh, pocit překvapení, že o tom nikdo nehovořil. Jednak je to terorismus, protože ten v poslední době se dotkl mnoha našich hlavních most a musíme například si uvědomit, že třeba ve Francii to znamenalo o 3 miliony méně turistů v důsledku atentátu v roce 2005. Včera také došlo k jednomu eh, problému na letišti ve Francii, kdy eh, eh, byli předmětem útoku turisté, ale potom také víme, že migrační krize měla obrovský dopad na cestovní ruch třeba v Řecku a potom jde také o hodnotu eura. Asi víte, že Eh, se zlevňuje cestování eh, v závislosti na kurzu. A potom jsou to také eh, dopravní podmínky, protože když se podíváte na dopravu ve městech, tak někdy to vůbec není přizpůsobeno letnímu provozu, stávky, bezpečnostní aspekty. Všichni známe problémy městské hromadné dopravy v našich městech. musíme si uvědomit, že to jsou další věci, které by ta cestovní, pardon, ta pracovní skupina pro cestovní ruch měla zohledňovat. Eh, protože bez toho asi nemůžeme vytvořit vhodné podmínky. Musíme zareagovat na všechny tyto problémy, se kterými se turisté v Evropě potýkají. Víme, že turisté mají čím dál tím větší strach eh, vůbec do Evropy přijet. Děkuji. Pan Marek Plura má slovo má. Prosím. Děkuji. Velice vám, paní předsedkyně, děkuji. My oba, tedy i paní komisařka i já, jsme ze Slezska na jihu Polska, kde práce představuje velkou hodnotu a kdo pracuje jaksi i srdcem, získává si velkou úctu. Chtěl bych eh, poblahopřát paní komisařce k výborně odvetené práci, což eh, vedlo i k vzrůstu v oblasti turismu. Eh, velmi nás to těší a děkuji za to a jsem také velice rád, že dnes tady můžeme diskutovat určité plány, určité záměry týkající se práce komise na přes rok. Rád bych tady poukázal na otázku eh, turismu, který je přístupný pro osoby s postižením nebo pro seniory. To je další téma. To je téma, které zatím zůstává trošičku na okraji. A přece taková eh, přístupná turistika eh, vede a povede k dalšímu hospodářskému růstu v této oblasti, protože to zpřístupní turismus i pro mnoho nových klientů. Umožní to také, aby se prodloužila turistická sezóna. A což je vůbec nejdůležitější, umožní to osobám s postižením, aby díky turismu získali pocit, že patří do společenství občanů Evropy a e, budou moci také těžit z příštího roku, e, Evropského roku kulturního dědictví, protože právě díky turismu vytváříme toto evropské společenství občanů a států. Zároveň taková zpřístupněná turistika e, to je také dobrá značka, nebo mělo by to být dobrá značka evropského turismu. Ve Spojených státech eh, příslušná eh, ustanovení v zákoně už skoro 30 let eh, způsobují to, že turismus je daleko přístupnější v mnoha více místech, než je tomu u nás v Evropě. Tudíž eh, jsou to klienti, turista, kteří už si zvykli na určitý standard, který očekávají, ale které, který je ne vždycky eh, k dispozici tady v Evropské unii. V současné době Evropský parlament eh, pracuje, zakončí práci na stanovisku k směrnici Evropské komise přístupnosti Accessibility Act. Nebude to upravovat turismus, i když se to hodně týká eh, zpřístupnění veřejné dopravy. Ovšem já jsem přesvědčen, že my tady v Evropské unii potřebujeme eh, společně pracovat eh, abychom dosáhli dobrých eh, řešení, pokud je o zpřístupnění eh, turistiku pro osoby s postižením. Možná, že by stálo za to eh, vytvořit společnou evropskou značku přístupnosti, protože to nejenom umožní najít místo, kde je možné si odpočinout, ale že to bude i stimul eh, k dalšímu rozvoji turistiky, protože oni se potom budou, ty příslušné firmy, eh, se budou sami chlubit tím, že nabízejí eh, přístupnou turistiku i pro osoby s postižením a že budou v tomto směru dále postupovat. Takže já velice doufám, že to bude i přidaná hodnota pro nás, pro občany Evropské unie protože Evropa vždycky eh, měla i určité civilizační poslání a byl bych rád, aby turisté z celého světa, když eh, přijedou sem do Evropské unie, aby zase odtud odjížděli eh, s poznatkem toho, jak je možné takovéto společné prostranství, společný prostor vytvořit přístupným. Děkuji mnohokrát paní Montero. Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěla poblahopřát, poděkovat paní komisařce za její dnešní vystoupení týkající se akčního plánu eh, v souvislosti eh, s prací odvětví ale parlament samozřejmě je vždycky ambiciozní, my vždycky žádáme ještě víc. My bychom si přáli, aby se vytvářely další eh, příležitosti pro toto odvětví aby samozřejmě se mohlo rozvíjet nejenom sociálně a ekonomicky udržitelným způsobem, ale i ekologicky. E, udržitelným způsobem. Všichni e, si tady uvědomují, jak velkou úlohu turistika hraje pro ekonomiku našich států a celého kontinentu. Proto velice děkuji paní komisařce za všechno, co už bylo pro tento sektor uděláno, ale chtěla bych požádat ještě o něco více. A myslím tím další postupování v tom směru, o kterém jste hovořili. E, investice do digitalizace, kvalifikace, do kvalifikací, do eh, toho, abychom v turistice měli vysoce kvalifikované pracovníky. Proto já vlastně žádám ještě o něco víc Evropskou komisi. A také za nás, za všechny, by vás chtěla požádat, abyste tento požadavek vyřídila celému kolegiu komisařů, protože se jedná o průřezový sektor. Bylo by tedy důležité, abychom se mohli eh, koordinovat ve svém úsilí například se zemědělským sektorem. V tom případě bychom určitě tady měli hodně silný hlas eh, na obhajobu a podporu turistiky. V roce 2015 jsme hovořili o akčním plánu se zcela konkrétními typy aktivit. To také potřebujeme. A musíme tedy konkrétně jednat a dostat tuto činnost k občanům je třeba dále zpracovat na otázkách, jako je kolaborativní ekonomika. Od roku 2015 eh, se scházím, já jsem se setkala s, Iber, s Uber, s BlaBlaCar a Trips for Real. Tady to bylo v parlamentu, tato setkání. A občas eh, slychám stejné obavy ze, stary, ze strany sektoru, že je tady často roztříštěný přístup, že nejsou dostatečná ustanovení pro kolaborativní ekonomiku. Proto se vás ptám, jak to chcete dále upravovat, abychom mohli dosáhnout po něch, eh, specifičtější a, a příznivější reakce na potřeby kolaborativní ekonomiky. A příští rok právě bude věnován vztahu mezi Evropskou unii a Čínou. Měli bychom se tedy zaměřit na to, jak bychom mohli lépe pracovat i v našich regionech, protože je hodně důležité, aby do Evropy přijíždělo více návštěvníků a proto musíme spolupracovat s našimi regiony. Ráda bych se tedy zeptala komis, komise, co dělá v tomto směru, aby se nespolupracovalo jenom s těmi obvyklými partnery. Kulturní turistika, venkovská turistika, jak to můžeme více propagovat v našich členských státech? aby narůstaly objemy turistů. A pak vrcholná sezóna, jak můžeme tady spolupracovat, abychom zase e, bojovali proti nepříznivým efektům této e, vrcholné sezóny turistické. E, co můžou dělat členské státy proto, aby se vyrovnala eh, ta vrcholová sezóna, aby se tedy, aby to nebyla, aby to nebyla taková špička, aby to bylo v průběhu roku vyrovnanější. Potřebujeme tedy eh, revizi eh, strategie turistu a mělo by to být i v nadcházejícím pracovním programu. Potřebujeme z vaší strany závazek, že všechna generální ředitelství, kterých se to týká, budou opravdu spolupracovat na obranu tohoto sektoru. My vám samozřejmě budeme v tom pomáhat a děkuji vám. Děkuji. Eh, chtěl bych vás poprosit, abyste byli o něco stručnější, protože paní ministrině také musí mít čas na eh, reakci. well. It was very... Děkuji, chtěla bych vám poděkovat, paní komisařko, je to zajímavé a je dobré slyšet, že se turistice dobře daří. Já představuji tady malou zaměřku, abychom mohli dále eh, zajistit růst ekonomiky, musíme propagovat eh, turismus a možná, že nedostatečně využíváme potenciálu turismu. Proto jsem ráda, že hovoříte o zaměření na kvalifikace, na tom eh, průvodci nebo návodu pro turistiku, investicích a akcích, iniciativách. Eh, za prvé chci podpořit eh, to, o čem se tady hovořilo, o přístupných, zpřístupněných službách v oblasti turistiky i pro osoby s postiženími. My už jsme o tom v našem výboru hovořili vícekrát. Ale chci se také dále zmínit o udržitelnosti. Udržitelný turismus ve smyslu jak už říkal pan Kramer, aby bylo více cyklostezek a abychom se snažili do toho zapracovat také ochranu klimatu a jaké mm, dopady způsobují klimatické změny na e, turistiku a jaké jsou tady příležitosti pro ochranu přírodního, kulturního a průmyslového dědictví. Já zastupuji Wales a je důležité, aby byly uznávány všechny jazyky, všechny kultury a to včetně menšinových jazyků. To je pro nás velice důležité. Udržitelnost v širším slova smyslu to je velice důležité pro rozvoj turismu. A byla by ochotná paní komisařka eh, snažit se vytvořit eh, další rozpočtové položky na podporu udržitelné eh, turistiky, tak jako mu tomu bylo dříve, aby tady docházelo k reálným a skutečným investicím. Děkuji. Že Než budeme pokračovat v těchto otázkách, tak chci přivítat skupinu náštěvníků asociace Estera, kteří jsou eh, vanými hosty jednoho našich členů. Jsou tady vzadu v sále, zatím jsme je vůbec neslyšeli. Vítejte tady na zasedání Výbor pro právo a cestovní druh. A my jsme velmi rádi, že tady jste s námi. A pokračujeme v dalších otázkách. Paní de Monte má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych chtěla poděkovat paní komisařce za to, že se teď konečně ty dokumenty přeložily do všech jazyků, které se týkají cestovního roku. Ale jsou tady pořád ještě velké obtíže s unijními fondy. To platí především pro malé a střední podniky je obtížné najít vždycky patřičnou stránku a proto mě by zajímalo, co se dá udělat k tomu, aby se zlepšil přístup k fondům. A druhá otázka se týká digitalizace jednotného trhu, jde o spotřebitele a tady by bylo dobré, kdyby to bylo všechno transparentnější s ohledem na webové stránky, které nabízejí rezervace, tak, aby člověk chápal ten algoritmus, algoritmus, jaké cíle se budou objevovat jako první. Zda se to opravdu ty nejlepší nabídky, a nebo e, zda se to řídí e, to pořadí nabídky třeba podle provizí. A pak ještě otázka související s digitalizací. Kdyby byla evropská platforma na evropské úrovni pro rezervace, tak eh, tady jde také o zajímavá místa a tady mě zajímá i dostupnost, bezbariérovost. Jde o eh, cestovní ruch pro všechny, pro seniory, pro lidi, lidi s eh, postižením nebo osoby, které mají krátkodobě či dlouhodobě nějaké obtíže. Na ty by se také mělo myslet. Děkuji så mycket. Jag kommer från en region i, i Sverige. Děkuji. Já jsem eh, z regionu Švédska v severní Evropě, kde cestovní ruch opravdu je to strategicky důležitý region a od té doby význam stále roste. Já si myslím, že podpora cestovního ruchu by měla být regionální, ne z evropské úrovně. Regiony by to měly podporovat lokálně. Samozřejmě by to potom měly nějak regulovat a řídit členské státy i EU, ale když eh, třeba já cestuji po Evropě, tak se ptám, co může EU udělat pro podporu cestovního ruchu. No, říká se, no hlavně politika, protože třeba Interreg, sociální fond, rozvojový fond, to jsou všechno tak důležité nástroje, které mohou podporovat cestovní ruch. A nejhorší by bylo bránit politice soudržnosti. Proto by měl být opravdu samostatná rubrika pro cestovní ruch. Paní Ayala Sender. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji paní komisařce za to, že projevuje takový zájem této oblasti, kterou my chceme podporovat. Já bych se ráda zeptala na toto. Od roku 2012 existuje Kalypso, ona přípravná akce. A ta souvisí s tím, že by se měl podporovat sociální cestovní ruch pro seniory a pro mladé lidi v těch méně vytížených turistických obdobích pro tedy skupiny, které mají, řekněme, více volného času. A proto třeba v těch dobách, kdy cestuje menší množství lidí, tak, eh, tak se dá podporovat cestovní ruch i v nižších sezónách. A pak ta takzvaná silver economy, větší soudržnost mezi generacemi, třeba důchodci, kteří mají víc volného času, tak, aby přispěly k větší ekonomické dynamice a to má pak zase vliv na jejich zdraví, na jejich společenské kontakty a na to, co je teď vůbec naším, naším cílem, ona vnitřní soudržnost. Pak se i v těch mimosezónních obdobích mohou, mohou udržít pracovní místa. Třeba platforma Steep, to je platforma pro hotelierské provozy, která se pak dá propojit s takovouto výměnou a to by mohl být určitý podnět, pobídka k tomu, aby třeba v budoucích měsících vznikla nějaká silnější iniciativa s, M, s větším finančním ekonomickým rámcem tahle ekonomika související se seniory může být v těch turisticky méně žádaných dobách impulzem. Děkuji vám, kolegové, za všechny dotazy. Myslím, paní komisařko, že se teď musíte na to nadechnout. Byla to spousta otázek. Ale teď eh, tady máme zástupce výboru regionu, pana Wagnera. Vy jste eh, byl Eh, spoluautorem zprávy, která říká cestovní ruch jako jedná síla rozvoje regionu. Eh, I vy máte několik minut na eh, své vystoupení a teprve potom dáme slovo paní komisařce. Herzlichen Dank. Srdečně vám děkuji, vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení poslanci Evropského parlamentu. Na počátku dovolte, abych poděkoval výboru TRAN a Turismus Task Force za pozvání. My ve výboru regionu jsme před eh, pár měsíci vypracovali zprávu z vlastní iniciativy k cestovnímu ruchu. Já jsem tam byl zpravodajem. Jsem starostou jedné tyrolské obce soustředěné na cestovní ruch a velice přesně vím, jaký potenciál růstu a zaměstnanosti v cestovním ruchu tkví. Kolegové v Evropském výboru regionu zároveň vědí, kde nás bota tlačí a co od Evropy potřebujeme k tomu, abychom byli v oblasti cestovní ruchu nadále úspěšní. Vážená paní komisařko, není tajemstvím, a opakovaně to tu zaznělo, že cestovní ruch je důležitý pro místní a regionální orgány. Statistiky Evropské komise, komise to jenom dokládají. Když se podíváme na široký národohospodářský dopad, tak cestovní ruch přináší 10 hrubého národního produktu EU, 12 všech pracovních míst přímo či nepřímo souvisí s cestovním ruchem, Mezitím spoustu mladých lidí a právě ty, kdo ve své profesi začínají. Stejně tak pro integraci migrantů a uprchlíků je trh e, práce v cestovním ruchu velice důležitý. Cestovní ruch je opravdu motorem, za, motorem práce. V mnoha regionech je to zásadní faktor stability. V Portugalsku v roce 2016 vzniklo 10 000, 45 tisíc míst pracovních v této oblasti. Bez cestovního ruchu by Řecko nebylo možné zachránit. Víc než 2 miliony Němců děkují za své příjmy turistům v Polsku nebo na Slovensko mají ženy dvojnásobnou šanci na kariéru v cestovním ruchu než v jiném ekonomickém odvětví. Cestovní ruch opravdu stojí za to, abychom se mu věnovali. Hodně přispívá naší ekonomice a hodně pomáhá proti nezaměstnanosti. Evropský cestovní ruch čerpá svou ekonomickou sílu z kreativity, bohatství myšlenek a z aktivit milionů malých podnikatelů. Naším úkolem je jim usnadňovat život. E, Výbor regionu proto zdůrazňuje především e, význam investic ve prospěch malých a středních podniků a zdůrazňuje nutnost e, redukovat byrokracii pro tyto podniky. Investice relevantní pro cestovní ruch musí eh, být respektovány více v regionální politice po roce 2020 i v politice zemědělské. V důsledku velké konkurence o zahraniční přímé investice je na místě starat se o chytré cílené investice v oblasti digitalizace, efektivity energetické a managementu kvality aby i malé, menší přeshraniční turistické projekty eh, byly víc respektovány, aby se jim dostalo to prvotního financování. Vyžádáme eh, trvalou samostatnou rozpočtovou položku na podporu inovativních přeshraničních projektů v evropském cestovních ruchu. Kromě toho potřebujeme celoevropské regionální investiční platformy pro malé a střední podniky v cestovním ruchu, které by byly mm, financovány z veřejných a soukromých prostředků. Je škoda, že mnoho firm kvůli nedostatečné povědomosti o tom nemůže využívat evropské finanční programy, jako je ESIF, EFSI a tak dále. Proto podporuji zřízení celoevropské, celounijní investiční platformy pro cestovní ruch v rámci Smart Specialization Platforms. Dámy a pánové, cestovní ruch je ekonomický faktor, který si opravdu zaslouží velkou míru naší pozornosti. Krom toho cestovní ruch ale také přispívá k tomu, co teď Evropa naléhavě potřebuje, a to je pozitivní pohled na společnou Evropu, zvědavost a radost na to jiné, co je v Evropě, na jinou krajinu, na jinou kulturu, na jiné jazyky v Evropě, na jejich objevování a na jejich chápání. To není nic samozřejmého. Cestovní ruch pro všechny Evropany v Evropě je možný jen díky tomu, že třeba díky EU žijeme ve svobodné a otevřené Evropě. Cestovní ruch přispívá k tomu, abychom pochopili a zažili, co znamená být evropským občanem. Jako turista v Evropě eh, jsme chráněným evropským spotřebitelem. Rezervujeme svou cestu od nejvýhodnějšího oferenta po celé Evropě přes internet. Máme všechna práva cestovatelů, nakupujeme na jednotném trhu v 19 státech platíme stejnou měnou, aniž bychom něco ztratili při výměně peněz, využíváme volného pohybu po šengenském prostoru, máme nárok na zdravotní péči v místě své dovolené a tak dále. Tato souvislost mezi cestovním ruchem a evropským občanstvím se musí stále zdůrazňovat. Výbor regionu by si přál, abychom jako turisté víc vnímali místo, kde jsme na dovolené jako součást Evropské unie. Vážená paní komisařko, ještě bych chtěl zmínit jednu věc, která leží na srdci mnoha lidem v této místnosti. Je správné, že cestovní ruch je oblast politiky, kde Evropa jenom podporuje, koordinuje a doplňuje. Má vzniknout příznivé prostředí pro to, aby se podniky mohly rozvíjet. Nic víc nechceme. ještě chvilinku, prosím. Aby bylo možno dosáhnout cíle, vyžadujeme, žádáme, aby Evropská komise přepracovala strategii cestovního roku 2010 a zahrnula ji do pracovního programu na rok 2018. Paní předsedkyně, paní komisařko, zároveň bych ještě vás rád pozval země Tyrolsko bude v Innsbrucku 27. listopadu pořádat špičkovou konferenci na téma cestovní ruch, klíčový průmysl pro investice do budoucnosti Evropy. Vím, že pan Hejtman Plater, váš paní komisařkou na tuto konferenci již pozval a doufám, že budete moci přijmout. Rád bych jménem pana Platera eh, také dnes pozval delegace Tourism Task Force k Evropského parlamentu. Cílem této konference, kterou pořádáme spolu s bulharským a rakouským předsednictvím, eh, je soustředit se na cestovní ruch a malé a střední podniky. Doufám, že budete moci přijmout naše pozvání a Těsím se, že vás před vánoční době budu moci přivítat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji za vaši prezentaci, pane Wagnere. A teď, paní komisařko, zazněla tady řada otázek, je to na vás. Ano, hodně otázek a hodně myšlenek. A já souhlasím s tím, co říkala paní Bilba, že tady není žádná že neexistují eh, žádné legislativní pravomoci v této oblasti, ale to neznamená, že bychom proto neměli kompetence. Já spolupracuji s celou řadou dalších komisařů a děkuji také eh, za to, že jste se o tom eh, zmínila. Možná, že to ne všichni vítají a akceptují, ale já samozřejmě udělám všechno, co bude v mých silách. Chci také říci, že pro mě to je důležitá věc. Já vám řeknu upřímně, že eh, je možná lepší nedělat tolik věcí, ale dělat je tak, aby měly co největší eh, dopad a co největší přidanou hodnotu. Tady zazněla celá řada nápadů, ale možná, že bychom eh, bilaterálně také mohli probrat, na které se co nejvíce zaměřit v těch následujících dva půl letech. To, co já bych chtěla říct, je to, že rozhodně nemám žádný plán revidovat eh, tu strategii pro cestovní ruch. Proč? Eh, protože ty věci, které tam obecně eh, jsou uvedeny, tak pořád platí. Ale já si myslím, že by bylo možná lepší mít nějakou průmyslovou strategii pro celou Evropu, nějaký možná nějakou zvláštní sekcí pro cestovní ruch, já o tom teď eh, pořád diskutuji s kolegy v komisi o tom, jestli eh, by to tak mohlo být. A co se týče pracovního programu na příští rok, je to kolektivní proces. Proto jsem se o tom eh, zmiňovala ve své prezentaci. A tam se dávají pouze ty velké iniciativy, ale Vzhledem k tomu, že se teď plánuje to, ta podpora cestovního ruchu mezi Evropskou unii a Čínou, to spadá přímo pod eh, eh, pravomoci pana Junkera, tak, eh, a to se dostane do toho pracovního programu, tak bychom to mohli využít. Já za to budu bojovat. Vy jste se ptali, co pro mě můžete dělat. Můžete Eh, to šířit to povědomí. Můžete všem říkat, jak důležitý tento sektor pro evropskou ekonomiku je, a zejména pro některé členské státy. Jaký podíl to má na HDP, kolik lidí to zaměstnává. To by určitě stálo za to neustále opakovat. Eh, já to také budu dělat eh, u nás. Samozřejmě, že jsem připravena už se spolupracovat dalšími bylo možná dobře se zaměřit na eh, dva až tři, dvě až tři tyto věci, možná ta kolaborativní ekonomika. Tam to eh, trochu trvá. Paní Montero říkala, že má obavy z toho, Eh, jaké by to mohlo se přinášet problémy, ale já jsem říkal také na úvod, že my teď v Česku máme možnost toho, že bychom přišli s eh, návrhem nějakých zásad na regulaci kolaborativní ekonomiky. My eh, jsme se na to zaměřovali nejdříve v jednotlivých sektorech, proto ten sektorový přístup k té ekonomice. A já jsem v úzkém kontaktu se svými kolegy Jednak se to týká kultury a vzdělávání, to je kolega Navráčeč, to je ta konektivita, také s komisařem Vela a Hoganem a o, to se týká regionální politiky a těch možností, že bychom využili ten přínos pro cestovní ruch. A paní Foster také mluvila eh, o těch platformách. Já jsem o tom mluvila s komisařkou Jourová. Ona eh, pracuje teď na tom, aby se vypracovala pravidla pro to, aby ty, tyto webové stránky, které nabízejí podobné služby, byly srovnatelné. Eh, o tom se teď mluví eh, všude, že někde se podvádí například tím, že se padělají značky, ale další ty podvodů jsou právě takové podvodné stránky pro turisty. Potom jde o ten přístup, no, přístupnost těch služeb. Možná, že víte, že jsme se rozhodli vytvořit eh, zvláštní webové stránky, které eh, nabízejí eh, přístupné pro služby pro osoby s postižením a potom kvality a profesní dovednosti. Já jsem hovořila o tom, plánu pro rozvíjení eh, profesních eh, dovedností. V rámci toho máme dva typy akcí. Jednak je to Erasmus+, kde se snažíme dosáhnout všechny kteří nabízí podobné služby o tom, jak by společně mohli vytvářet eh, nějaký plán získávání těchto dovedností v příštích pěti, deset letech, ale to by samozřejmě muselo probíhat na národní úrovni za spolupráce s členskými státy, protože naše kompetence této oblasti jsou velmi omezené. A to se bude vyžadovat, aby jak členské státy, tak regiony velmi eh, intenzivně eh, tuto spolupráci rozvíjeli. A potom máme eh, program COSME, kde jde o zlepšování pověsti nebo viditelnosti podniků v této oblasti a také eh, eh, eh, přilákání talentovaných pracovníků, takže zlepšení atraktivity zaměstnání v této oblasti. Jde také o zvyšování kvality těchto pracovních míst. My, víte, tak jsme v minulosti chtěli zavést nějaké principy kvality nebo systém kvality v této oblasti, ale to nemělo dostatek podpory od eh, členských států. Možná se na to můžeme ještě jednou podívat a zdůraznit přednosti takového systému. Já bych možná eh, v příštím roce chtěl zaměřit na dvě, tři věci. Možná, že nutně se nemusí dostat do toho pracovního programu komise, ale měli bychom využít té průmyslové strategie a umístit cestovní ruch eh, tam. Potom jde o ucitelný e, e, rozvoj a té záštěty Světové obchodní organizace pro tento sektor. To my podporujeme. Například se to týká cyklistiky nebo cestovního ruchu na kolech. Samozřejmě, že i tady je možné využít financování do infrastruktury. My pracujeme s komisařkou Karetu na tom, aby bylo možné eh, udělat tu specializaci na udržitelný typ eh, cestovní ruchu, takže například podpora cyklistiky, my podporujeme přesaniční projekty. Eh, za pomoci strukturálních fondů možná tam také stačí poukázat nebo zvyšovat viditelnost pro tyto způsoby turistiky. A potom uznávání profesních kvalifikací, samozřejmě, že máme. Máme na to příslušnou směrnici, jak víte. Toto je také důležitá část průmyslové strategie. A v rámci toho balíčku pro služby se tam také objevuje. Jde o to, jak zajistit, aby to bylo nebyrokratické, jednoduché, aby se lidé mohli snadno nechat uznat eh, svou kvalifikaci v jiném členském státě. Rada k tomu už přijala obecný eh, postoj eh, v květnu, takže brzy budeme mít další nástroj, který by tomu měl prospět. Tím jsem, tím jsem víceméně pokryla všechno, co je zaznělo. Jestli ještě můžu něco dodat, tak jsem se na vás chtěla obrátit, abyste z těch několika desítek nápadů, které tady zazněly, jestli byste sami nemohli eh, vybrat dva, tři, kterým bychom se mohli věnovat intenzivněji, protože asi se nám také nepodaří zvýšit počet eh, Eh, pracovníků v tom příslušném oddělení komise pro cestovní ruch, protože pořád ta filozofie je, že když nemají na starosti žádnou legislativní činnost, tak eh, jich nemusí být tolik, ale jinak eh, můžu říci, že naši pracovníci jsou velmi kvalitní a pracují velmi intenzivně. Myslím, že už v minulosti jsme dokázali, že s omezenými zdroji dokážeme udělat hodně. Děkuji vám, paní komisařko. Je vždy pro nás velkým potěšením vás eh, vidět, si vás poslechnout. My eh, se tedy zaměříme na to, abychom vybrali dvě, tři důležité věci, které bychom mohli dotáhnout do konce ještě před koncem našeho volebního období, protože chceme demonstrovat, že jsme něčeho dosáhli. A ještě na závěr chci na jedno minutu dát slovo panu Ujelevovi. Thank you very much. Eh, Děkuji mnohokrát a děkuji vám, paní komisařko Běňkovská. Doufám, že budete skutečně naší nejlepší partnerkou v komisi během příštích dvou a půl nebo tří let. Děkuji za vaše sdělení, ale my vás potřebujeme eh, pro lobování v komisi. A proto bych vám zase rád řekl tady na výboru pro dopravu, jak je užitečné a důležité utržovat eh, každodenní eh, styky s zainteresovanými stranami. Proto bych chtěl říci i těm, kdo tady zastupují soukromý sektor a asociace toto. Musíte pokračovat v té práci, kterou jste začali spolu s námi před dvěma lety ten eh, tým manifesty velice důležitý. Eduardo a ostatní kolegové eh, by měli tedy udržovat styky se všemi evropskými asociacemi, se všemi těmi eh, zainteresovanými stranami v turistice musíte pokračovat s tím manifestem, protože my vás potřebujeme, potřebujeme vaše silné lobbysty a to tež potřebujeme ve výboru u nás a v komisi prostřednictvím paní komisařky. Děkuji vám, pan, děkuji vám pane Ivy. Eh, za vaši děkuji kolegovi z výboru regionu, děkuji paní komisařce a doufám, že se velmi brzy uvidíme ještě eh, ještě jednou. Dřív než za rok, říká paní komisařka. Děkuji vám všem a v 15 hodin budeme pokračovat. Pozor, mění se místno zasedací. Eh, budeme pokračovat v místnosti PHS 3050 ve 3 hodiny odpoledne. Děkuji vám a doufám, že vás tam přijde hodně.